Dámy a pánové, kolegové, vítejte zpět na naše odpolední zasedání výboru pro ochranu spotřebitele, kde právě zahajujeme veřejné slyšení o prosazování a posilování práva ochrany Eh, zákazníků. Někdo říká, že to není zrovna ten vhodný den pro ženy v politice, ale já tvrdím pravý opak, protože když se tady poohledneme, vidíme, kolik odbornic tady máme žen. Vítejte, paní Spino. Máme tady také Olgu jako zpravodajku. Eh, jsme velice rádi, že jste tady, Olgo. A také dovolte, abych z mé oblasti přivítala skupinu eh, k je to slyšení, na která občas zveme účastníky, eh, aby byli lépe obeznámeni s prací parlamentu. Naše zasedání je také vysíláno online, to znamená, že zasedání i slyšení je možno sledovat i mimo eh, tento sál. No, to znamená, že když třeba nevidíte příliš mnoho poslanců v místnosti, neznamená to, že by nesledovali naši schůzi ve svých kancelářích. No a e, bodem na programu je spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonu na ochranu zájmu spotřebitele. Cílem tohoto tématu je, aby vnitrostátní orgány odpovědné za vymáhání dodržování zákonu měly dostatečné pravomoci pro to, aby mohly co nejefektivněji spolupracovat a zasahovat v případě, že dojde k porušování práva zákazníka podniků, zejména dnes s rostoucí digitální ekonomikou, ekonomií, eh, kdy je třeba na příklad stáhnout nějakou, eh, zrušit nějakou stránku na internetu, když se dojde k závěru, že je klamavá. Spravodajem Bernardo Fernández Batalla tady zastupuje Evropský sociální výbor. Děkuji, že jste s námi. Nařízení, původné nařízení vstoupilo v platnost už v roce 2006 a tehdy byla spravodajkou paní Evelyn Gepard. V roce 2010 došlo k přeskumu e, za účelem aktualizace příloh e, nařízení o posílení práv zákazníků, jejich ochrany a účelem tohoto slyšení je sbírat zkušenosti, jakým způsobem pracuje v současné době nařízení, jak funguje, co je třeba zlepšit a my se těšíme, že se od řečníků dozvíme něco o jejich názoru na nové prvky, které navrhuje komise. Každému z panelistů dám 10 minut a uh, uvedeme to vždycky tak ke zpravodajem a stínovými zpravodaji. A jako první eh, promluví paní Jana Sobotková z České inspekce. Prosím, máte slovo. Yeah. Thank you. Thank you very much. I would use the opportunity to speak Czech. Děkuji mnohokrát, využiji příležitosti, že mohu používat mou mateřštinu a budu hovořit v češtině. Ráda bych vám připomněla, že samozřejmě můžete používat eh, sluchátka, abyste mohli eh, sledovat tlumočení ve vašem jazyce. A pak, když lidé sedící vzadu neslyší tlumočení, prosím pěkně, posaďte se do předních volných řad, abyste mohli používat tlumočnická sluchátka byla oslovena proto, abych zde dnes prezentovala praktické zkušenosti eh, dozorového orgánu, který používá CPC nařízení prakticky na denní bázi. Tím orgánem, který zde reprezentuji, je Česká obchodní inspekce. Mhm. Oh. Ah. Okay. Eh, nejprve bych vám chtěla krátce přiblížit, jakým typem úřadu Česká obchodní inspekce je. Jedná se o orgán státní správy, kterému je svěřen dozor nad trhem eh, za účelem ochrany spotřebitele. Eh, Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování mnoha různých povinností podnikatelů zakotvených eh, v řadě právních předpisů mimo jiné kontroluje i předpisy, kterými je implementováno devět ze směrnic, na které se vztahuje CPC nařízení. Ty, eh, ty případy, kterými se zabýváme, eh, řešíme zhruba 20 až 30 případů za rok. Většina z nich k nám přichází z sousedních států a jedná se v našem případě většinou o žádosti o vymáhání. Eh, většinou jsou tyto žádosti zasílány kvůli e-shopům, u kterých eh, chybí nebo jsou nesprávně uvedeny některé z povinných informací. Kdybych měla eh, obecně nějak zhodnotit dosavadní fungování CPC, tak bych na prvním místě chtěla říct, že jsme velmi rádi, že ho máme. Teoreticky totiž sice máme pravomoc zasáhnout i proti zahraničnímu podnikateli, který cílí na český trh. Můžeme s ním vést řízení, můžeme mu dokonce uložit sankci, ale pokud není tato sankce zaplacená dobrovolně, tak není z naší strany možné ji vymáhat. CPC pro nás proto představuje účinný nástroj, jak eh, plnění povinností podnikatelů eh, z jiných zemí Evropské unie vymoci prostřednictvím dozorového orgánu přímo v zemi jejich sídla. Eh, kromě toho nám spolupráce v rámci CPC přináší unikátní možnost sdílet zkušenosti, načerpat inspiraci, Ehm, naučit se něco od ostatních, ehm, sdílet svoje problémy a společně přicházet na to, jak je řešit. Z pohledu menšího státu, kterým je Česká republika, jsou také velmi užitečné společné vymáhací akce, které postupně ehm, ze CPC nějak vykrystalizovaly protože nám umožňují zasáhnout i proti velkým společnostem, které často působí po celém světě a sídlí mimo Evropskou unii. E, dá se předpokládat, že na akci takového dozorového orgánu, jakým je Česká obchodní inspekce, by pravděpodobně nereagovali tak vstřícně jako na koordinovaný zásah e, dozorových orgánů napříč Evropskou unii, který je navíc nějak podpořen nebo zaštítěn Evropskou komisí. Eh, na základě našich zkušeností se CPC jsem se pokusila sestavit takový eh, profil eh, typického případu, který je přes CPC možné v současné době velmi dobře vyřešit. Tento případ by měl být spíše méně závažným porušením, které je možné jednoduše napravit a který způsobil podnikatel, jehož primárním cílem je bezproblémové podnikání, který spíše než mít potíže s dozorovým orgánem prostě chce pouze podnikat. Také je důležité, aby tento prodejce sídlil ve státě, kde místní dozorový orgán na žádost reaguje pružně a koná kroky k nápravě. Eh, pokud eh, případ splňuje tyto podmínky tak je možné je přes cpc možné velmi dobře vyřešit. Eh, typicky to pak vypadá tak že česká obchodní inspekce se například na základě stížnosti spotřebitele dozví o nějakém e shopu který je v češtině je zaměřený na české spotřebitele ale je provozovaný například z německa. když v tomto e shopu zjistíme nějaké porušení zákona například zde chybí informace o právu na odstoupení od smlouvy tak vytvoříme žádost v systému kterou díky systému dostane příslušný dozorový orgán v německu. Tento dozorový orgán žádost nějak vyhodnotí, eh, pokud ji shledá jako bezproblémovou, tak eh, vyzve podnikatele k tomu, aby eh, toto porušení nějak napravil, případně po něm vyžaduje závazek k tomu, že už dál porušovat prostě nebude. Pokud se jedná o nějaké porušení, které je právě možné jednoduše napravit, tak podnikatel obvykle reaguje velmi rychle, to porušení napraví, změní informace na svých internetových stránkách a případ může být uzavřen. Pak jsou zde ale případy, Eh, kde eh, je to řešení mnohem eh, složitější, nebo kde se nám ani přes CPC nedaří ten případ rychle vyřešit. Jedná se většinou o nějaké podvody, pasti, případně o prodej padělků, prostě o aktivity, jejichž původce se nesnaží primárně poctivě podnikat, ale jde mu o to právě ty spotřebitele nějakým způsobem oklamat nebo, nebo podvést. Eh, tento podnikatel si je dobře vědom toho, že jeho jednání není úplně zákonné, proto často skrývá svoji identitu. Ehm, buď to ji vůbec neuvádí, a, nebo eh, je, je ukryt pod nějakou schránkovou společností na adrese, kde, kam není možné doručovat poštu, nebo kde, kde nikdo poštu nepřebírá, kde není nikdo zastižení. Eh, často také se stává, že oficiální provozovatel například takové internetové stránky sídlí mimo Evropskou unii. Potom ten případ může vypadat například tak, že přes nějakou internetovou stránku, která je umístěna na doméně .com eh, a je registrovaná na společnost se sídlem v USA, se prodává nějaké údajně zázračné téměř zboží eh, a to eh, ještě podpořeno nějakými falešnými recenzemi, po případě je to podpořeno nějakým fiktivním odborníkem, který tvrdí, že to zboží je prostě úžasné tento obchodník neumožňuje spotřebitelům nějak to zboží reklamovat ani odstoupit od smlouvy a právě kvůli tomu, že sídlí někde oficiálně v USA, tak eh, se nám nedaří se na něho nějak dostat. Tak eh, z toho, co jsem eh, doposud řekla, je jasné, že existuje mnoho případů, kde se nám nedaří, nedaří úspěšně zasahovat. Domníváme se proto, že by nám mohlo pomoct tyto případy lépe řešit, kdybychom měli více pravomocí, které by umožnily vůbec identifikovat subjekt odpovědný za obsah na internetu a také nějak průkazně zachytit porušení zákona třeba i pomocí kontrolních nákupů. My tuto možnost máme, ale existuje spoustu dozorových orgánů, eh, kde to nejde a potom nastávají i při spolupráci potíže, že některý eh, dozorový orgán eh, nemůže získat důkaz o porušování. V návaznosti na to se také domníváme, nebo byli bychom rádi, kdybychom měli možnost nějak rychle a účinně zasáhnout proti internetovým stránkám, které, které zákon porušují. Je tedy z toho, co jsem řekla, už asi zřejmé, že eh, v novém návrhu CPC nařízení Česká obchodní inspekce vítá eh, to navrhované rozšíření pravomocí. A to zejména eh, to rozšíření, které by umožnilo efektivně zasáhnout na internetu proti zjevně podvodným stránkám, kde se nedaří nějak kontaktovat jejich, jejich původce. Uvědomujeme si samozřejmě, že z hlediska implementace do národních právních řádů mohou se zaváděním některých těch pravomocí nastat problémy. Také Česká republika eh, není eh, zřejmě eh, zcela připravena na všechny ty nové pravomoci, ale já prostě z pohledu dozorového orgánu musím říct, že my bychom pravomoci uvítali. Dále také obzvlášť vítáme legislativní zakotvení těch společných a koordinovaných akcí a tzv. svípů, které se už v praxi provádějí a e, jako dozorový orgán bychom ocenili, nebo oceni, oceňujeme, že je snaha je nějak právně zakotvit, dodat jim určitou legitimitu a také respekt. E, protože jsme dozorový orgán, tak e, nemůžeme dělat všechno, co nám zákon nezakazuje, ale můžeme naopak konat pouze to, co nám zákon výslovně dovolí. Také oceňujeme, že zakotvení těchto koordinovaných akcí není nějakým umělým modelem, ale naopak eh, vychází právě z toho, jak tyto akce eh, přirozeně vznikly, jak se v rámci CPC již, eh, již etablovaly. To je z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you, Eva. Děkuji mnohokrát. A eh, druhým řečníkem je Anna Katarína Fonseca, která je ředitelkou portugalského ministerstva pro hospodářské záležitosti eh, v sekci odpovědné za spotřebitele. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Já budu hovořit rovněž ve své mateřštině a sice v portugalštině. Okay. The first slide, please. It's not this one. První obrázek, prosím, to nebyl tento. Ano, zpět. Okay, thank you so much. Děkuji vám mnohokrát. Krásné odpoledne všem, vážená paní předsedkyně Vicky Ford, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, přeji krásné odpoledne všem. Je mi velkou ctí být dnes s vámi. Jsem velice ráda, že jste mě posvali na toto veřejné slyšení, které se týká nařízení CPC a nového návrhu nařízení. Děkuji mnohokrát za příležitost, kterou mám, proto abych tady mohla nadnést náš, náš náš pohled na návrh nařízení. Nejdříve bych ráda eh, řekla o vlastně odkud já pocházím, z jakého orgánu, což je generální, generální ředitelství pro spotřebitele, což je veřejný orgán, který má poradní funkci u eh, portugalské vlády v rámci definování, koordinace a provádění politiky ochrany spotřebitele v Portugalsku. My vlastně fungujeme eh, pod záštitou ministerstva hospodářství, tam jsme začleněni a máme transversální kompetence. V rámci nařízení o spolupráci máme dvě důležité role. Jsme ústředním styčním úřadem, to znamená, že koordinujeme sítě pro spolupráci na národní úrovni a jsme také příslušný orgán v rámci provádění evropské legislativy, která se týká reklamy. Jakožto ústřední styční úřad eh, zajišťujeme eh, propojení s 11 příslušnými orgány. V Portugalsku je evropská legislativa prováděna různými subjekty. Některé z nich jsou regulační, mají regulační povahu a některé jsou subjekty orgány dohledu nad trhem. Jsme ve skupině členských států, které mají velice komplexní systém, který v sobě integruje několik různých orgánů s různou povahou, které mají také různé pravomoce. Jak si jistě dokážete představit, struktura s takovýmto rozměrem v sobě má mnoho výzev a potíží. A generální ředitelství pro Spotřebitelé tedy se snaží vše toto překonávat v rámci své funkce ústředního styčného úřadu. Já bych tady ráda není potrhla, co je velice pozitivní v rámci tohoto nařízení. Takže nejdříve chci říci, že ta skutečnost, že to nařízení a síť, i když nejsou příliš staré, asi dva roky, již nyní velmi přispěly pro posílení spolupráce mezi členskými eh, příslušnými orgány členských států, což bylo velice důležité. Síť a samotné nařízení dokázalo v sobě propojit velice různé orgány a propojili je vlastně okolem, kolem společného cíle, což je boj proti praktikám, která, které poškuzují práva spotřebitelů a ke kterým dochází na, ev, na evropské úrovni. Podle nás tato spolupráce, tento dialog a ta společná práce, kterou jsme již usenili, kterou máme za sebou, je realitou, funguje a je velice pozitivní. Ráda bych také zdůraznila eh, určité věci, o kterých hovořila již kolegyně z České republiky, zejména je to výměna informací mezi členskými státy, dále eh, výměna osvědčených praktik a také četné specifické vzdělávací iniciativy určené zaměstnancům příslušných orgánů proto, aby dokázali lépe detektovat a potírat eh, nekalé obchodní praktiky. To je velice důležité pro příslušné orgány, které mají málo zdrojů. To je skutečně velice důležitý aspekt. A nařízení o spolupráci vytvořilo také podmínky pro to, abychom mohli společně pracovat, společně zjišťovat problémy, které jsou společné všem a e, potom provádět koordinovaná opatření. Tady bych e, nejdříve jak si potrhla zrealizování internetových sweeps, které jsou velice důležité, velmi úspěšné. A pak jsou tady různé společné akce, eh, například rent car in apps, a nebo mm, smluvní obecné smluvní doložky na sociálních sítích. To je velice dobrá věc, veškeré tyto prvky a doufám, že budeme pokračovat v této práci dále. Ovšem ne všechno je takto úspěšné a ne všechno funguje dobře. A já bych tady eh, odpověděla na otázku, tedy na tuto otázku, co tedy vlastně nefunguje, co by mělo fungovat jinak a jaké faktory ohrožují efektivní fungování sítě pro spolupráci. Chci říci, že síť pro spolupráci v sobě propojuje velice různé orgány, Není to problém samotného nařízení. Je to prostě eh, eh, to, jak vypadá ten příslušný orgán v různých členských státech a ta síť se s tím musí nějakým způsobem vypořádat, s těmi rozdíly. A některé ty příslušné orgány jsou nejenom ze součástí této sítě, ale také dalších sítí pro spolupráci, což samozřejmě eh, se odráží i v práci této sítě a poněkud ji stěžuje. Pak zde máme systémy členských států, eh, k postupy, pravomoci a také nástroji, které jsou odlišné a proto stěžují harmonizované provádění opatření v oblasti vymáhání. Ráda bych také řekla, a také to zmiňovala česká kolegyně, že ta skutečnost, že nařízení, které momentálně je v platnosti, eh, nepočítá s pravomoci, které by byly přiměřeny pro to, abychom mohli potírat nekalé praktiky a porušování práva na internetu. Dobře víme, že k mnohému porušování práva se právě, eh, právě dochází na webu, ve webovém prostředí, ovšem nařízení nereaguje um, o potřebnými pravomoci pro to, aby se tedy mohlo bojovat proti takovýmto praktikám. Dále bych chtěla ještě zdůraznit to, že ta nařízení a i ta sítě mají poněkud slabou viditelnost, což je škoda. Proto před námi máme ještě mnoho práce. Musíme propagovat tu síť, musíme propagovat samotné nařízení, tak aby spotřebitelé a ekonomické subjekty o něm věděli. To je velice důležitý aspekt. A v e, závěrečné fázi svého projevu bych ráda ještě zmínila to nové nařízení a e, ráda bych podotkla, já se omlouvám za ty slajdy. Teď se mi podařilo pokročit. Omlouvám se ještě jednou. Nejsem příliš šikovná na zacházení s těmi slajdy. Takže závěrečná eh, část mého vystoupení, jak jsem již uvedla. Nyní máme příležitost, abychom když je tady ten nový návrh nařízení, abychom posílili spolupráci a zlepšili spolupráci sítě pro spolupráci. Toto, tento návrh je jedinečnou příležitostí, my k tomu se stavíme velice konstruktivně a myslíme si, že tento návrh nařízení je velice ambiciozní, ale je to dobrý návrh. Ještě bych ráda zdůraznila, některé velice pozitivní aspekty tohoto návrhu. A ještě upozornila také na několik potřeb, kde by bylo vhodné to nařízení zlepšit. Posílení role SLO, to je velice důležité. Například eh, článek 5 je, nám připadá příliš vágní, tady by se to mělo, ty pravomoci by měly být konkrétněji vymezeny, jak to tedy vypadá, jak SLO budou konkrétním způsobem jednat. Další pozitivní aspekt, to jsou vlastně pravomoci, které jsou dány příslušným orgánům členských států, to je článek 8. Já nechci říci, že by Portugalsko nemělo jisté potíže s jistými otázkami, které se právě také týkají pravomocí. Například pravomoce odškodnit spotřebitele, anebo donutit operátora, aby vrátil nějaký zisk. S tím máme eh, jisté problémy, vyvolává to v nás jisté pochybnosti, protože v Portugalsku eh, toto je možné pouze prostřednictvím soudů. A pak tady máme různé příslušné orgány a ne všechny příslušné orgány mají stejné pravomoce v Unii, takže některé ty pravomoci, které jsou návrh na řízení, nemáme například vůbec v ústavních zákonech, které vytvářely odpovídající příslušné orgány, takže i tady by mohly vzniknout jisté problémy. A já věřím, že jinak je návrh dobrý a že je také zejména velice důležité, aby se zlepšil dialog mezi příslušnými orgány. To je velice důležité je to také důležité pro SLO a nyní návrh eh, nebo role komise. Je důležité, že komise má posílenou roli, zejména v otázce, která je po nás důležitá. Pokud neexistuje konsenzus o tom, kdo má koordinovat akci, tak my si myslíme, že nakonec by to měla být vždy komise, která bude koordinovat takovouto akci. Eh, ještě jednou děkuji mnohokrát za příležitost zde vystoupit a naše generální ředitelství pro spotřebitele má velmi konstruktivní přístup. Myslíme si, že návrh je dobrý, že by ovšem měl být v jistých eh, místech zlepšen, ale to je přirozené. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Při dalším řečníkem je mm, host z Francie, zástupce Evropského středí spotřebitelů. A já jsem velice ráda, že vás tady máme, protože často, když se řešily nějaké záležitosti, tak tam skutečně byly vyřešeny. Eh, takže slovo má Bianka Schulz, prosím pěkně. Thank you very much and thank you for directing consumers. Děkuji, děkuji, že na nás, že za námi posíláte spotřebitele, to jsme vděční. A chci poděkovat eh, za tento toto důležité téma, které je velmi blízké tematice ECC. Řada lidí nás zná, ale možná ne všichni. Síť eh, evropských spotřebitelských center je v 30 středisek, 28 členských státech, jedno na Islandu, jedno na Nors- v Norsku. A zajišťujeme dodržování práv spotřebitelů a poradenství při přezraničních sporech, pokud je o naši síť. Pomáháme jednotlivým občanům a zajišťujeme, snažíme se zajistit, aby jejich eh, spotřebitelská práva byla dodržována a také zasahujeme kolektivně, když vidíme, že se množí porušení spotřebitelského práva a potom informujeme jednotlivé subjekty a národní evropské orgány. Prvotní cíl je jednoduchý posílit důvěru ve vnitřní trh. A jak víte, v současnosti se nacházíme v klíčové chvíli, pokud je o důvěru a potřebujeme konkrétní doklady o tom, že Evropská unie může přispět občanům a spotřebitelská práva jsou velmi konkrétní. Takže chraňme lépe možná zítřejší voliče. Pokud jde o počty, tak eh, občané si uvědomí, že v Evropě existují hranice a také podvodní obchodníci spolehají na hranice a věří, že budou moci podnikat své nekalé obchody nebo hraniční obchody. A také se domnívají, že se nic nestane v případě stížnosti. A bohužel celá řada příkladů, kdy naše vynucení práva nesplnilo očekávání spotřebitele ani ECC. Uvedu jeden příklad. Případ, který jsme se zabývali v roce 2014-2015 Eh, týkal eh, se eh, nábytku prodávaného online. ECC ve Francii a Německu zaregistrovalo přes 3200 stížností v hodnotě přes 1,5 milionu euro. Když to vynásobíte počtem dalších států, tak to číslo rychle naroste. A co se tady stalo? Za prvé, bylo do toho zapadno mnoho zemí a bylo vytvořeno mnoho různých společností a v země usazení obchodníka původně žádný zákazník nebyl eh, postižen, ale stručně vám řeknu, jak to probíhalo. Začalo to v roce 2011. Dánský občan založil společnost v Itálii, bankovní účet v Německu a v reklamě bylo uvedeno, že někdy je to adresa v Itálii, nikdy ve Spojeném království a zaměřovali se na zákazníky v celé Evropské unii. A italská společnost byla brzy zlikvidována a přeběželo podle tedy adresy v, v, ve Spojeném království. Dvě pobočky existovaly ve, ve, ve Španělsku a ve Spojeném království. A došlo k velkému nárůstu stížností pro ECC ve Spojeném království, ale netýkalo se to samotných spotřebitelů ve Spojeném království a bylo to tedy velmi obtížné. A to platilo i pro Španělsko. Registrované adresy ve Španělsku i ve Spojeném království byly prověřeny i německou televizí a vůbec tam neprobíhala žádná obchodní činnost. Třetí pobočka se objevila poté v Irsku. A byla to jenom sekretářská služba, kde z Irska také žádné podnikání neběželo. Takže nebylo možné zajistit vynucení tedy v eh, Irsku. Média se zabývala případem, ta společnost stále prodávala po internetu a stále eh, dostávala platby dopředu od zákazníků v celé Evropské unii. Konečně společnost jak v Irsk, v Irsku a ve Spojeném království byly tedy zatím byly zachyceny a zatím žádný žádný, žádná platba nebyla vrácena, pouze platby přes kreditní karty byly vráceny. Je to příběh z roku 2014-2015. V současnosti máme téměř identický případ v síti ECC. Týká se to minimálně pěti zemí a týká se to prakticky identického eh, drahého nábytku. Máme problémy ale i v jiných oblastech, například eh, finanční investice. Uvedu příklad. Skupina 17 spotřebitelů eh, v Německu přišlo o 1,3 milionu euro, a vlastně vložili do toho všechno, co měli a přišli o všechno. Ale nedávné příklady ukázaly, že ne všechny firmy jsou podvodné a zásadní hráči na trhu, které mají efektivní eh, eh, služby pro zákazníky, eh, nedodržují legislativu Evropské unie a k řadě problémů volí tzv. americký způsob. Co mají tyto firmy společné? Jsou to obchodníci online, zaměřují se na řadu evropských zemí, působí přezraničně a porušují minimálně jednu právní normu, ne více. Pokud chceme chránit naše zákazníky, musíme vážně revidovat naše mechanismy a postupy. A legislativa EU by se měla snažit jít správným směrem. Co potřebujeme? A to je seznam přání ECC. A tady združuje vlastně 30 ECC. Za prvé, skutečně chtějí aktualizovat legislativu, ale širší než je v nařízení CPC, aby, aby tam byly i finanční zahraň, eh, služby i CEPA a nový, nový návrh, který se týká geoblockingu. článek 20 eh, směrnice o službách a nový návrh o geoblockingu. Všichni se přimlouvají za přísnější kontrolu při zřizování společností. Nizozemsko uvedlo na konferenci Beneluxu mechanismus eh, pro založení nových eh, společností a tam dochází křížovým eh, ověřo, tam k křížovému ověřování společnosti a to, poté je možné řadě věcí zamezit. Potom eh, musíme být reaktivnější, lepší, rychlejší, zejména pokud je o porušování práva online. Určitá společnost pokud máme štěstí, tak může působit jenom několik měsíců, ale řízení v rámci CPC trvá měsíce a roky. Členské státy musí poskytnout dostatečné prostředky finanční, technické a také lidské a musí zajistit také příslušnou odbornou přípravu. Pracovníci potřebují mít patřičné nástroje, aby mohli rušit příslušné prezentace online a účty je třeba mít možnost se jednodušeji obracet na třetí strany a získat informace, ať už je to banka, ať je to server, zasladatelská služba a je třeba pamatovat, že vlastně takto také ty firmy vydávají peníze. Je třeba dodržovat termíny pro reakci a také mít mechanismus pro zpětnou vazbu mělo by být jednoduché zjistit, proč se určitá, určité hlášení nesetkalo s reakcí. Evropská spolupráce je klíčová, pokud je o takovéto široké porušování. Je třeba koordinovat kroky v současně v několika zemích. A proto potřebujeme jednoho koordinátora. Evropská komise by mohla sehrát tuto úlohu, už se tak stalo v minulosti. Ale současně potřebujeme také prostředníky, kteří budou napomáhat eh, naší činnosti, když v některých zemích naše činnost není prioritní. A to je také úloha případná po komisi. Současná eh, definice eh, unijního porušení práva je, jsou to tři čtvrtiny členských států a tři čtvrtiny populace. Řada porušení zákona, které zaznamenáváme, eh, není registrováno ve, ve všech státech, aby splnilo ta kritéria a potom není možné spustit naši činnost. Skutečnost, že země usazení obchodníka je automaticky státem, kde bude, spuštěno, bude spuštěno řízení, vlastně umožní, aby si firmy vybíraly, kde se budou usazovat, například pokud je o leasing vozidel a automaticky potom působí v jiné zemi, než tam, kde jsou usazené. Ale lepší spolupráce je nutná i se spotřebitelskými e, združeními a také ze sítí ECC. Ty jsou v terénu, ty dostávají stížnosti, a i spolupráce se sítí ECC by mohla být lepší. My jsme vedli pilotní projekt v roce 2016, Monitor ECC, kde jsme zaregistrovali informace o přezraničních porušeních a potom jsme harmonizovali, sdíleli z sítí ECC. 26 společností zde bylo uvedeno a hodnota celkem byla přes 2 miliony euro. A protože se blíží Vánoce, tak jedno poslední přání a potom skončím. Umožnit orgánům vynocovacím CPCB, aby mohli poskytovat informace. Je to možné v některých eh, členských státech, ale stojí za to se tím zabývat. Také požadovat návrat, eh, navrácení zisku z nekalých postupů. Náprava je stále velmi obtížná a odškodnění pro zákazníky a spotřebitele. A je to zejména typické pro tyto stížnosti a je, spotřebitel mají nárok na navrácení prostředků a to jim vrátí také důvěru v Evropskou unii a tím skončím. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Uh... Další řečník je z Belku, což je Evropská organizace pro ochranu spotřebitele. Augusta, promiňte, já si netroufám vyslovit si vaše příjmení. Možná, že mohu říct jenom Augusta. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nedělejte si starosti s mým příjmením. Je to Mačulevičute, ale asi je to pro vás komplikované. Uh, Děkuji vám. Eh, dovolte, abych nejprve poděkovala za to, že jste pozvala Beuka, aby hovořil na tomto panelu, protože my se samozřejmě domníváme, že posílení možnosti vymáhání práva je jedna z nejdůležitějších věcí pro spotřebitele. Eh, jak víte, jedině díky vymáhání práva můžeme eh, pro spotřebitele dosáhnout nějakého efektu, efektu pakliže došlo k porušení spotřebitelských práv jak současné nařízení, ale ještě revize toho nařízení je právě tak významná pro nás. Eh, protože eh, samozřejmě porušování práv spotřebitele se neděje pouze v hranicích jednoho státu v tom krátkém čase, který mám k dispozici, bych se spíše soustředila netolik na současné mechanismy spolupráce, ale eh, na tu navržovanou revizi a zastavím se u několika bodů, kde se domníváme, že návrh komise by mohl být dokonce zlepšen. Nejprve bych ráda řekla, že velmi podporujeme návrh komise zejména ty dodatečné pravomoce, které mají být dány k dispozici orgánům dozoru. A také pravomoc v oblasti šetření, eh, zjišťovat, kdo je obchodníkem, získávat informace z třetích stran, ale co je zejména důležité podle našeho názoru, je také ta nová pravomoc nařídit, aby došlo k zaplacení kompenzací a nebo aby eh, příslušný obchodník vrátil nelegálně získaný zisk. Hmm, alespoň několik členských států se domnívá, že možná jejich kompetentní vnitrostátní orgány nejsou zrovna vhodné pro to, aby tak činili. Ale e, tato pravomoc již existuje v řadě členských států, ku příkladu v Polsku, a několikrát už byla použita. A my jsme slyšeli od polského úřadu, že e, jsou s tím velice spokojeni, protože právě díky této pravomoci, kterou úřad získal, může spotřebník vidět hmatatelné výsledky. Mm, je-li tedy úřad schopný zastavit eh, to porušení práva. Ale když jste přišli, když jste, ztratili, když jste přišli o tisíc eur, tak je jedině férové, abyste je získali zpět. A už to bylo potvrzeno nejrůznějšími studiemi komise a eurobarometrem. Eh, lidé neradi chodí k soudu, mají strach, bojí se velkých výdajů a také velké ztráty času. A proto si myslím, že toto je nesmírně důležitá pravomoc pro vnitrostátní orgány, které by mohly používat. Další bod Domníváme se, že práce eh, národních vnitrostátních orgánů a sítě z eh, CPC by měla být transparentnější a více dále do povědomí spotřebitelů. Domníváme se, že kolega, kolegyně pardon, z Portugalska eh, už na to upozornila, protože samozřejmě když výsledkem akce eh, eh, sítě CPC není zveřejněna a není tedy v povědomí spotřebitelů, no tak se bude méně využívat. Eh, druhý významný bod, na který chci upozornit, je, že bychom rádi viděli revizi nařízení CPC aby se, použí, aby se toho využilo jako příležitosti pro ustanovení těsnější spolupráce mezi vnitrostátními orgány a asociacemi, čili združeními na ochranu spotřebitele. Združení na ochranu spotřebitele bývají často takovým tím prvním referenčním bodem pro spotřebitele, když se dostane spotřebitel do problému, takže se obrací na tento úřad a združení e, potom může tuto stížnost předat dál. A v tomto ohledu se domníváme, že soukromé i veřejné vymáhání práva se mohou navzájem doplňovat. A v určitých zemích e, k tomu dochází. Ovšem v celé řadě jiných zemích tomu ještě tak není. A my jsme Eh, udělali takové šetření, takový průzkum mezi našimi členy a členové říkají, že ku příkladu pravidelně například spolupracují s eh, vnitrostátními orgány, ale tato pravidelnost se liší, protože pro někoho to pravidelně znamená jednou za rok a pro některé jiné je to jednou za pár týdnů. A i úroveň zpětné vazby, kterou dostávají z vnitrostátních orgánů, se liší. A tady si tedy myslíme, že Pakliže by spotřebitelské svazy měly možnost prostřednictvím revize tohoto nařízení být uschopněny k tomu, aby dávali varování do systému CPC o možných porušováních a dávat také zpětné vazby, co se stalo s tím varováním, jistě by to bylo významné zlepšení. Možná bychom, byste mohli dát další slide. A e, můj poslední slide se týká několika závěrečných bodů. Jak už jsem řekla, my samozřejmě podporujeme spolupráci. Před několika minutami jsme slyšeli, že někdy to trvá dlouho. A proto se domníváme, že je velice důležité vyjasnit, aby eh, vzájemné nebo eh, vzájemné prosazování práva nemělo nějaký negativní efekt na soukromé možnosti vymáhání práva dejme tomu, ne, nemělo by to omezovat práva eh, združení spotřebitelů, když se snaží zarazit nekalé praktiky nějakého obchodníka či vymáhat kompenzace. Dalším důležitým bodem je, že se domníváme, že by tady měla také mělo existovat určité povzbuzení, možná dokonce snad povinnost pro nejrůznější odvětvové sektorální organizace spolupracovat Eh, protože dochází k stále většímu porušování dnes, eh, které se nesoustředí pouze jenom na jednu oblast. Eh, to znamená, úřad na ochranu údajů osobních by měl spolupracovat s vnitrostátním orgánem na kontrolu nad trhem. Teď internet to vše ještě komplikuje tím, že celá řada produktů je nabízena po internetu a je třeba Eh, zamezit překrývání. Proto je třeba vytvořit eh, pravidla pro trh dneška a zítřka a ne pro včerejší trhy. Děkuji vám mnohokrát. Určitě musíme pracovat eh, pro dnešní a zítřejší trhy a ne pro ty včerejší. Díky, Augusta. Další eh, řečník zastupuje Eurocommerce z dánské obchodní komory Leon Rasmussen. Prosím. Leon Rasmussen. Děkuji, Vicky, děkuji za pozvání. Když jsem žila ve Spojených státech, eh, tak se mi eh, nelíbilo vyslovat mé jméno Lone, protože to zní tak osaměle. A Zastupuji Konfederaci dánského podnikání a my jsme požádali o vynucování tohoto práva po léta. Já jsem velmi ráda, že jsem zde velmi stručně. Funguje to? Nefunguje? Takže Konfederace dánských podnikatelů organizuje asi 17 tisíc členských společností v 80 pobočkách a Spotřebitelská politika je významnou oblastí pro nás. Máme tým pro spotřebitelskou politiku, která radí po právní stránce našim členům, takže pro nás je to věc velmi blízká. V Dánsku Tak. Máme velmi efektivní úřady, které vynucují toto právo po řadu let. Od 1975 současná vláda eh, zřídila dánskou spotřebitelskou agenturu, eh, radu pro stížnosti a spotřebitelského ombudsmana. Má dostatečné pravomoci a ty jsou obsaženy v návrhu. A je to pozitivní pro spotřebitele a je to dobré i pro obchodníky, všichni členové si toho váží, protože efektivní eh, vynucování zajišťuje rovné podmínky pro obchodníky a to je aspekt, který nezazněl v dokumentech komise a v diskusi. A proto jsem ráda, že jsme byli dnes pozváni i k tomuto nařízení, protože podvodní obchodníci jsou problémy pro spotřebitele, kterých se to týká, ale je to také nekalá soutěž a ten příklad, který, který se týkal dánského nábytku, já jsem přesvědčena, že naše členové prodávají opravdový dánský nábytek. Pokud jde o elektronické obchodování online přeshraniční, tak to je výzva pro naše vynucování práva a dánští spotřebitelé patří ke špičce, pokud jde o nakupování v e-shopech v jiných členských státech. A to samozřejmě to je vlastně konkurence pro mé členy a my se to nebojíme, my to vítáme. Ale když můj člen vidí, že zahrani- zahraničnímu konkurentovi se daří se vyhýbat eh, právu a to jsou například různé pasti týkající se předplatného upisování eh, ceny bez DPH, eh, neposkytnutí pomoci při závadách u výrobku. A samozřejmě je to pro naše eh, členy frustrující. Když se obrátíme na Radu pro stížnosti nebo ombudsmana, tak reakce je často, že to to obtížné, nákladné a tak se vlastně vzdávají dopředu v takovýchto případech. A to není pro někoho uspokojivé. A vnitřní trh takto ztrácí svou legitimitu i pro obchodníky, pro naše členy. A chtěla bych doplnit, že naši členové nám často sdělují, že čas, často se vystavují podvodům, když prodávají obchodníkům eh, zákazníkům v jiných členských státech a nemohou vlastně získat pomoc. A proto by i obchodníci potřebovali pomoci v této situaci. Chci říci, že my důrazně podporujeme návrh komise a proto jsem to tam dala velkými písmeny. Ale potřebujeme aby s námi lépe spolupracovaly orgány, které vynucují toto právo a postihovaly tedy eh, podvodné ob- a nekalé obchodování. Máme určité výhrady k obsahu návrhu, ale obecná poznámka. Vidíme celou řadu návrhů na ochranu spotřebitelů, které jsou zveřejněny komisí v současnosti než vlastně ty, které již platí, jsou bez zbytku naplněny. A to je problém. A to vlastně také zdůrazňuje, jak je důležité vynocování těchto předpisů. To je náš seznam přání, aby to bylo přiměřené, cílené a aby řešilo problémy na úkor, tedy které, jsou, které vznikají na úkor spotřebitelů. Chceme, aby došlo ke spolupráci mezi jednotlivými orgány vynucujícími tyto předpisy a aby existovala jasná definice toho, co je porušení práva a jak je třeba to vykládat. Co máme na mysli pojmem zdarma, rozumí všechny orgány stejně tomuto pojmu. Přiměřená doba, když eh, jsou takzvané sweepy prováděny, je to za stejných kritérií nebo to probíhá v každé zemi jinak? Také věříme, že budou existovat lhuty, pokud určitý orgán se obrátí na druhý se žádostí o vymáhání, tak eh, by zde měl být termín pro splnění tohoto požadavku. A pokud někdo zanedbá takovou žádost, tak by orgán měl povinnost sdělit, proč nedošlo k reakci, nedošlo k odpovědi. A pro nás je to velmi důležité, a proto jsem to tam zdůraznila. Komise by měla mít povinnost monitorovat, sledovat zda to funguje a zajistit, že lhuty budou dodrženy a pokud se nic nestane, tak to dosledovat a podniknout příslušné kroky, pokud nic se nastane. A to je věc, která nám zatím chyběla. Také bychom uvítali proporcionalitu. Zásadní porušení, kterým čelí spotřebitel, kde může nastat škoda a ztráty, menší poškození práva, menší porušení práva by nemělo být posuzováno stejně. A máme také určité obavy. Příliš mnoho aktů eh, v přenesené pravomoci, jich tam 15 a u některých z nich eh, v Dánsku by to spadalo do politického rozhodování. A my si myslíme, že politici by měli rozhodovat v některých těchto otázkách. Také si myslíme, že návrhy v některých oblastech dávají příliš velké pravomoci komisi v tom, že komise má vlastně iniciovat určité vynucovací aktivity, má jmenovat určité orgány a vlastně jednotlivé společnosti se zodpovídají přímo komisi. A podle zásady subsidiarity národní orgán pro vynucování by měl vlastně mě, mít tuto úlohu. A my máme významnou úlohu v tomto směru, to je náš názor. Také si myslíme, že úloha komise by mělo být zajistit spolupráci koordinovat spolupráci a nenahrazovat národní orgány. Celá řada pravomocí nám nevadí, naše orgány je mají, ale některé jsou velmi rozsáhlé a podle nás nepřiměřené. To jsou pravomoci, které má pouze soud v Dánsku, například uzavření nebo blokování internetových stránek, přístup k administrativním pokutám, kompenzace zisku a předávání důvěrných obchodních informací. A nejsou tu žádné pojistky pro obchodníky. A věříme, že evropské, evropský, par, evropský parlament a národní vlády se tím budou zabývat. Je tu pětileté období, který se týká porušení práva a dva roky je přiměřené. To jsou postupy v oblasti marketingu a to je u nás běžné. A i obchodníci eh, tvrdí, že by si přáli eh, rychlé reakci, rychlou reakci. Co nám zbývá? Jasné postupy pro řešení porušení pro ne- obchodníky online z Číny například. Já myslím, že to je všechno. Děkuji vám mnohokrát extremely interesting again. Um, and our final panelist. A posledním řečníkem eh, je eh, paní doktorka Evelyn Terin eh, z univerzity. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za pozvání a za to, že tady mohu si několik slov k tomuto tak významnému tématu. Já tento první slide jsem si nechala z prezentace, kterou jsem dostala před šesti lety, když předseda eh, Evropské unie organizoval konferenci přesně k tomuto tématu, eh, kde už eh, se identifikovali ty zásadní prvky a podívejme se na to, kolik pozitivních věcí se od té doby eh, událo. Máme, domnívám se, pozitivní návrh v revizi nařízení CPC, které můžeme jedně přivítat. Já si myslím, že definitivně potřebujeme silnější mechanizmy, silnější nástroj na vymáhání dodržování zákonu na ochranu zájmu spotřebitelů. A proto je tak důležité, aby došlo eh, k schválení tohoto dokumentu. To byl tedy můj první bod. Co jsem ještě chtěla říct? Několik slov krátce ke stávajícímu nařízení. Eh, je dobré, ale je tady ještě prostor k vylepšení. Eh, ale kritika se omezuje jenom na několik věcí. Já si myslím, že to je návrh, který by skutečně měl projít. Hmm, studovalo se to celou řadu let. My jsme měli eh, dvouleté zprávy členských států, měli jsme externí hodnocení a eh, je jasné, kde jsou ještě nedostatky. A e, je také jasná potřeba revidovaného nařízení. Měli jsme některé případy z ECC sítě, ale měli jsme i jiné příklady, které demonstrují, že k porušování dochází nejenom na národní úrovni, kde mohou zasazovat vnitrostátní orgány, ale že dochází často k přeshraničnímu rozměru a proto tady nestačí pouze vnitrostátní orgány. Apple je jasný příklad. Pro toto tvrzení klamavé informace pro spotřebitele, zavádějící informace, eh, klamavá reklama. Nejenom v Evropě, eh, v Itálii začaly příslušné orgány konat, některé spotřebitelské svazy také začaly jednat, ale jedna země auto, ale změny v jedné zemi nevedou automaticky ke změnám v zemi druhé. A proto je třeba, aby se e, tyto e, síly spojily, aby potom to mělo efekt na dopad na celou Evropu. Případ Apple, ale i jiné případy, e, které jsme viděli, kdy prostě nejsou dostatečně efektivní opatření jednotlivých vnitrostátních orgánů potřebujeme silnou spolupráci se združeními na ochranu spotřebitelů, to bylo například v Itálii, ale byla to stejn, byl to stejný úřad, který eh, zdůraznil roli spotřebitelských organizací tak, aby eh, šířili informace a byli zapojeni do spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány na vymáhání dodržování práv. Co se týče nařízení CPC, tady jistě ty nedostatky jsou známé, eh, určitá komplexnost, komplikovanost, rozdíly ve výkladu evropského práva, prioritazice, nedostatek zdrojů v určitých členských státech. A byly tady také problémy technického rázu. Podívejme se na další obrázek, jako například, jaké právo je aplikovat, jaké právo je příslušné. Eh, je to eh, eh, právo které země, či evropské právo nařízení 864 lomeno 2007 Řím 2, to není zcela jasné. Máte různé přístupy v různých členských státech. Prioritizace, o tom už jsem se zmínila nedostatek zdrojů, O tom již tady také zazněla zmínka prioritace na evropské úrovni. Eh, není vždy v souladu s prioritami eh, jednotlivých členských států. Vnitrostatní orgány mají omezené zdroje a různé priority. Komplexnost, složitost legislativy se velice často objevuje v těch dvouletých zprávách, nedostatek jednotného výkladu, ale co je zcela zjevné, je nedostatek obdobných mechanismů na vymáhání dodržování zákonu na ochranu zájmů spotřebitele. Eh, potřebujeme také silnější možnosti pro vymáhání, eh, které se rovněž liší. Máme tady také problém, že eh, nařízení CPC v některých členských státech ještě není respektováno, třeba že by mělo být závazné. A co se týče návrhu revize Myslím si, že eh, tato revize, to revidované znění, ten revidovaný návrh se zaobírá většinou těch konstatovaných nedostatků a myslím si, že většina spotřebitelů se na to dívá pozitivně. Může to pomoci sjednocení nástrojů na vymáhání práva, aktualizace příloh. Už tady zazněla zmínka o tom, že by to mohlo být pojato šířeji, eh, včetně nějakých nástrojů z oblasti finančních služeb. Potom je nutné vyjasnění Eh, silnější roli komise, ale zároveň zvýšení pravomocí vnitrostátních orgánů. Stejně tak eh, objasnění určitých definic těch eh, širok daleko jdoucích porušování s evropským rozměrem. Mm, potom si myslím, že jedno z nejvýznamnějších zlepšení je ta závaznost, aby došlo k lepší, strukturovanější spolupráci, eh, zejména v souvislosti s rozvějícím se digitálním světem Eh, e-commerce získává na významu a proto jsou zapotřebí zcela nezbytně nové nástroje. Třeba, že vím, že je to poněkud kontroverzní, já jsem také za ten návrh neomezovat kolektivní vymáhání eh, pro pouze zastavení porušení, ale také kombinovat to s možností individuálních žádostí, individuálních žalob. To nevždy je schůdné. Eh, rozhodně tady dochází ke zlepšení, ale je třeba, aby to bylo doplněno ještě efektivnějšími prostředky a možnostmi povolení vnitrostátním orgánům, aby měli větší pravomoce, ale to už je také zakotveno v návrhu, aby Eh, tady i před soudy to bylo vymahatelné na základě mm, kolektivní žaloby. Když se podíváme na eh, Spojené království, Polsko, eh, již k tomu dochází v Spojených státech už skoro tři desetiletí, kde je možno aby se spotřebitelé objevili na soud s kolektivní žalobou. Co se týče těch dodatečných pravomocí, je to v rámci nařízení, jak je to navrhováno, nejenom směrnicí. Některé z těchto nových pravomocí jsou poměrně slabě popsány. To znamená, že tady by to mohlo ještě stěžovat efektivní spolupráci. Tady by bylo dobré, kdyby to bylo poněkud jasnější a explicitnější aby tady byly explicitně ji uvedeny odkazy na bezpečnostní doložky a možnost odvolání pro společnosti. To je zapsáno například nařízení na ochranu osobních údajů. Na závěr, nebo skoro na závěr, posílení role Evropské komise a vyjasnění této role, to vítáme, zejména v panevropských případech potřebujeme silnější roli Evropské komise a souhlasím s tím, co zde již zaznělo, a sice, že standardy, které se používaly pro eh, unijní rozměr, jsou vysoké, v případě, že dojde k porušení, bude jistě, dobr, eh, bude jistě vhodné, aby mohla zasáhnout Evropská komise, proto potřebujeme eh, kvalitní normy v této oblasti. A můj poslední slide. Potřebujeme strukturálnější zapojení eh, organizací na ochranu spotřebitele. Je velmi pozitivní, že je také zmíněn ten systém včasného varování a zapojení, do to, a zapojení spotřebitelských organizací do tohoto systému Eh, užší výměna informací, eh, zapojování a umožňování systému zpětné vazby. To už existuje například v Nizozemsku, ale bylo by dobré, kdyby to bylo zavedeno i zde, aby se poskytovala zpětná vazba, došlo-li eh, k nějakému novému záznamu či informaci v rámci systému varování, aby existovaly všeobecné informace o tom, co se děje. Eh, a důležité je také posílit možnost šetření. I tady hrají informace velkou roli. A na závěr, to je spíše technická nebo odborná záležitost, čím více spotřebitelských práv budeme mít, tím jasnější musí být také aplikovatelné právo. Musíme vědět, jaké právo je rozhodné pro ten, který případ. A e, zatím e, v současném nařízení to není dostatečně vyjasněno, podle mého názoru. Zda tedy se bude používat Řím 1, Řím 2, pro veřejný orgán, když chce postupovat proti nějaké společnosti. Tady panuje ještě určité zmatení, čili tohle, toto by bylo třeba vyjasnit. Závěrem bych ráda řekla, že potřebujeme tento ctižádostivý ambiciozní nástroj pro zlepšení práv spotřebitelů a velice podporuji schválení tohoto nástroje. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo nejdříve paní zpravodajce, potom stínovým dalším členům výboru. Máme asi půl hodiny. Mám tu minimálně deset eh, řečníků, takže prosím, zkuste to do deseti minut a členové panelu potom budou mít víc času na odpovědi a já bych chtěla dát slovo i komisi, takže na dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo. Já se budu snažit ty dvě minuty dodržet. V prvé řadě bych chtěla poděkovat eh, všem řečníkům a v tomto případě tedy řečnicím za uh, Eh, jejich eh, velice užitečné poznatky z praxe. My jsme měli už schůzku stínových zpravodajů, kde jsme měli možnost si některé aspekty návrhu eh, prokonzultovat s komisí, ale to, že můžeme hovořit i s lidmi z praxe, si myslím, že je velmi důležité. Já bych měla několik dotazů v podstatě na každého z řečníků nebo z řečnic, takže mi dovolte k ním hned přistoupit. Nejprve tedy na paní Sobotkovou z České České obchodní inspekce. vy jste hovořila ve své prezentaci o neodpovídajícím dozorovém orgánu, nicméně už v, té, v tom stávajícím nařízení lhuty jsou. Ehm, jakou by v tomto mohla sehrát roli komise, pokud tedy ten, ten ehm, dožadovaný orgán neodpovídá? Druhý dotaz eh, je o svípech, protože teď jste je vítala ve své prezentaci. Eh, podle vašeho názoru mohly by se rozšířit i na offline prostředí. Uh, Eh, třetí je spíš poznámka než dotaz, eh, protože kvituji tu zmínku o skryté identitě obchodníka, protože si myslím, že tam je opravdu důležité posílit pravomoci eh, k dohledání identity, hlavně v těch případech, kdy se ten subjekt tváří, že je umístěný mimo Evropskou unii, ale ve skutečnosti tomu tak není. Ehm, a poslední dotaz, samozřejmě všichni víme, že článek 8, tedy ty minimální pravomoce, bude velmi diskutovaný diskutovaný, takže bych se chtěla zeptat konkrétně z praxe, jestli je nějaký, eh, nějaká z těchto pravomocí, kterou byste nebyli schopni jako dozorový orgán uplatňovat v praxi. A druhý, eh, druhá sada otázek za, za mě eh, by byla na paní Fonseca z portugalského ministerstva Eh, hospodářství eh, ten dotaz se týká vlastně prakticky na eh, roli nebo na to jak je v návrhu vymezena role těch ústředních styčných orgánů slo um, ona tam není tak úplně, eh, řekla bych, dobře, dobře popsána, eh, jak ji eh, vidíte vy. A měla by ta komunikace mezi členskými státy nebo hm, těmi dozorovými orgány vždycky probíhat přes ty ústřední styčné úřady a podle vašich zkušeností, jaká je komunikace tam, kde tím styčným úřadem není současně dozorový orgán? Třetí eh, dotaz eh, by byl na Eh, paní Schulz eh, z Evropského spotřebitelského centra. Já bych chtěla eh, moc poděkovat za ten opravdu velmi ucelený příspěvek. Mnoho těch poznatků si myslím, že pro nás jsou opravdu velmi, velmi užitečné. Já bych se vás chtěla zeptat na to, protože vy vlastně řešíte ty přeshraniční případy. Můžete odhadnout četnost případů, které by splňovaly z vaší praxe tu definici porušení porušení práv uvnitř Unie, porušení eh, nebo ty, ty případy, které jsou definovány jako rozsáhlá porušení práv eh, na ochranu spotřebitelů a ta s unijní dimenzí? Čtvrtá sada by byla na eh, Augustu Malčlevičute. August tak z Belku. Eh, ten, eh, já myslím, že tady se určitě zhodneme, nebo alespoň za mě, že eh, zapojení spotřebitelských organizací do celého toho systému je důležitou součástí návrhu, ale podmínkou pro to musí být opravdu vzájemný respekt a důvěra mezi spotřebitelskými organizacemi a dozorovými orgány. Vy jste ve své prezentaci zmínila Ehm, nebo takhle jiný dotaz. Ehm, pokud se bavíme ehm, o jmenování příslušného orgánu, které by, který by měl eh, to porušení řešit, jaká kritéria by měla být brána v potaz? Podle sídla Mm, je to otázka mm, opravdu obav o forum shopping, jakou s tímto, eh, mm, jako jaká, jaká kritéria by tedy podle vašeho názoru byla, eh, byla eh, přínosnější nebo objektivnější nebo lépe, lépe fungující než samotné sídlo. A pak bych se vás možná zeptala na váš názor na roli koordinátora u těch eh, porušení předpisů eh, s unijní dimenzí. Eh, měla by možná podle vašeho názoru komise mít tu koordinační roli vždycky? A potom ještě eh, dotaz tedy na eh, Eurocommerce, na paní Rasmussen. Eh, vy jste na tom posledním slajdu uváděla, že něco není v tom návrhu konkrétně a jako jasně a koherentně formulováno. Můžete uvést prosím příklad, co, co přesně? Eh, a pak určitě poznámka o tom, že eh, nastavení tedy rovných pravidel a eh, efektivní vymáhání je určitě podmínka pro fungující vnitřní trh. Takže se domnívám, nebo bych ráda znala váš názor, jestli si myslíte či nemyslíte, že k tomu musí přispět i sjednocování těchto, těchto pravidel, včetně navrácení neoprávněných zisků a podobně. Takže to, je, to byla spíš poznámka. Uh a na paní Teren eh, z univerzity eh, Chtěla bych po vás vědět, protože taky na jednom slajdu tam uvádíte, že eh, některé státy nerespektují povinnou povahu stávajícího nařízení. Můžete mi prosím uvést nějaké, nějaké konkrétní příklady? A druhý dotaz, zase uvádíte tam nízký práh Eh, pro eh, tu definici porušování právních eh, předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí. Podle vašeho názoru, jak by měl být stanoven? To je všechno za mě. Děkuji a určitě se budu těšit i na další poznámky, vaše odpovědi a dotazy dalších kolegů. Thank you, Carlos Coelho. Carlos Coelho. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, také bych chtěl poděkovat všem našim hostům za jejich svědectví. Bylo to velice konkrétní. Velmi dobře odpověděli na naše otázku, co se jim líbí na návrhu a co ne. Mám zcela konkrétní eh, otázky za prvé. Čtvrtý článek čtyři. Tady máme lhůtu pro promlčení pěti let. A náš host z Dánska řekl, že že je to příliš dlouhé, že by to měly být pouze dva roky. A co si tedy o to myslíte? Co si o to myslí naše, naše další hosti? A dále. Článek 11 na návrhu komise, tam se týká týká tu informací, a tam není vůbec žádné, naplánováno žádné prodlení. A naše kolegyně z Dánska řekla, že eh, návrh eh, rady hovoří o 14 dnech a já se ptám, připadá vám to rozumné tento návrh, nebo je to příliš krátká doba za třetí? Bianka Schulz z Evropského spotřebitelského centra hovořila o společných akcích proti těm porušením s evropskou dimenzí. Eh, říká se, že asi tři čtvrtiny populace a tři čtvrtiny členských států, že to má být tedy takto, ta definice, ta, taková to kumulativní definice. to to. Já se ptám, tato podmínka, tato kum, kumulativní definice. Není, to, e, to, není tomu tak, že vlastně tím se ten počet případů se unijní dimenzi příliš eh, omezí? Nepřipadá vám to tak? A pak tady máme lhůtu pro aplikování tohoto nařízení, kterou stanovila komise. A já se ptám, zda členské státy a ta síť eh, CPC může splnit veškeré ty nové požadavky během jednoho roku a dále. Když tady máme spolupráci mezinárodní orgány v rámci sítě, ty problémy, které tam jsou, vyplývají z interních problémů fungování sítě, anebo vyplývají z toho, že není k dispozici dostatek prostředků. A pokud chybí prostředky, jaké, by, eh, jaké prostředky bychom podle vás měli alokovat pro to, aby ta sítě mohla skutečně dobrým způsobem fungovat? A pak taková všeobecná úvaha, několik z našich hostů to tady již nadneslo, eh, říkali, že i když vidí všeobecně pozitivně ten návrh, tak bohužel nedokáže zareagovat správným způsobem na výzvy, které vyplývají z elektronického obchodování na webovém prostředí. A já se tedy ptám, co v tom nařízení chybí pro to, aby bylo schopné se s takovýmto typem výzev dobrým způsobem vypořádat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, také děkuji za zajímavé prezentace. Já bych raději rád hovořil poněkud všeobecně, i když nebudu hovořit dlouho. V zásadě, když jsem zde neslouchal těm příspěvkům, tak děláme ze spotřebitelů nesvé právné analfabety, kteří jsou zbaveni svých pravomocí, kteří si nevědí rady, nedokážou si nic zjistit, nedokážou se na nic zeptat, nedokážou si nic ověřit, takže spotřebitel je tady podle nás takový vzácný druh, kterému hrozí vyhnutí a proto ho musíme chránit. Možná ho brzy nebudeme pouze chránit, ale budeme mu diktovat také, co má spotřebovat. Ono už to v některých zemích začíná, když například řeší procento cukru v nápojích a podobně. Ovšem výsledek tohoto slyšení, které mimochodem považuji za velice nevyrovnané, nebo tady máme dvě zástupkyně státních orgánů, dvě zástupkyně spotřebitelských organizací a pouze jednu zástupkyni ze, za zaměstnavatele. Děkuji ctěné paní kolegyně Dánská, že tady hájila také trochu tento pohled výsledek celého tohoto slyšení je, že potřebujeme více kompetencí, více koordinace, více opatření, více, více všeho. A myslím si, že bychom si měli položit také otázku, zda to skutečně takto potřebujeme. Že je skutečně z situace taková, že spotřebitel je od rána do večera ohrožen. A myslím si, že je pohá iluze Kdybychom si nyní řekli, že dokážeme odstranit, eh, odvrátit od spotřebitele jakýkoliv typ rizika, jakékoliv riziko nedokáže ani odvrátit Evropská centrální banka od investorů, která zároveň likviduje naši společnou měnu, ale to sem příliš nepatří. Takže já bych možná navrhovala, že by bylo možné jít eh, spíše motivační cestou než cestou restriktivní. Například tyto orgány by mohly tvorit, eh, vytvářet nějaké černé či bílé seznámy nebo dávat doporučení, ale tam by to mělo končit. Nemyslím si, že potřebujeme přesouvat další kompetence na komisi. Nemyslím si, že Evropská unie nyní potřebuje mít ještě více kompetencí, ještě méně suverenity členských států. Tedy tolik v krátkosti z mé strany a zcela na závěr bych poprosil, a již to tady zaznělo z úst paní kolegyně Sehnalové, Chtěl bych rád věděl, jak jsou ty, jaký jsou ta konkrétní čísla o porušení. Paní Sobotková říkala 20 až 30 případů ročně. Mě by tedy zajímalo, kolik případů my tady vlastně již druhou hodinu řešíme, nebo když hovoříme o tisícech případů v situaci, kdy máme 500 milionů občanů v Evropě, no tak se nebavíme v podstatě o ničem. To by musely být miliony případů, abychom eh, vůbec měli důvod pro to, aby vymýšlet nějaké zásahy, takže já bych rád si tedy vyžádal nějaká konkrétní, nějaká konkrétní čísla. Děkuji mnohokrát za pozornost, i když věřím, že jsem tedy tady ctěné dámy asi příliš nepotěšil. Děkuji. Od liberálu to nikdo není. Pan Prent López odešel. Paní Reda. Děkuji. Za prvé chci poděkovat všem řečníkům za velmi odborné informace. Spravodajka zmínila důležité otázky. Chci se zeptat na jednu věc, která zatím nezazněla minimální pravomoci pro příslušné orgány. Mě by zajímalo od zástupců spotřebitelů, jaké konkrétní pravomoci požadujete v digitálním prostředí, protože souhlasím eh, s doktorkou Terin, že v tomto směru je návrh skutečně nepřesný, nejasný. A paní Rasmussen, vy jste řekla, že je umožněno v tom návrhu blokovat internetové stránky. Je možné to tak vykládat. Je tam změna řada různých věcí ve velmi širokých otevřených formulacích. Takže pokud se vyskytne nelegální nabídka na internetové stránce, to znamená, že příslušný orgán ji zablokuje a znamená to také vlastně přerušení fungování internetových domén, což je mnohem širší a internetová stránka by byla online, ale prostě by nebyla dosažitelná skrze tu doménu. A podobně eh, digitální eh, internetové stránky, to vůbec nevím, co by to mohlo být a tady nám to komise musí vysvětlit. Pokud hovoříme o webblockingu, o blokování internetu, internetových eh, stránek, tak na jedné straně chceme poskytnout eh, spotřebiteli veškeré nástroje, které potřebují, aby se mohli bránit porušování práva, ale vlastně jaká je přidaná hodnota přerušení fungování stránek, pokud je možné tedy eh, nechat eh, zablokovat, zastavit činnost určitého, určitých internetových stránek přímo. A pokud dojde k přerušení činnosti nebo odregistrování, pouze v případě porušení práva u jednoho u, u, u jedné internetové stránky nebo pod domény. Komise má právo schvalovat aktiv přenesené pravomoci pro, podle článku 8 a možná tady doktorka Terin by, která uvedla tedy, je nezbytné eh, blokovat internetové stránky, ale na druhé straně bylo by možné postupovat bez aktu přenesené pravomoci a definovat podrobnosti přímo v samotném nařízení, abychom získali jasnější představu o tom, co vlastně mohou příslušné orgány dělat. Děkuji. Evelyn, Andreas, máte otázky? Andreas Schwab, prosím. Děkuji. Děkuji. I think it was a very interesting presentation. Děkuji vám mnohokrát za tuto zajímavou prezentaci. Děkuji mnohokrát hlavně eh, za názory těchto pěti odbornic. Já bych se rád zeptal na něco, co se týká mé země. V Německu nemáme eh, eh, žádný přímý veřejný dohled nad trhem a proto tato myšlenka harmonizace je dobrá, ale harmonizace eh, jak si přivádění, eh, dělat společné akce, proto nemáme odpovídající orgán. Já nevím, na koho se mám teď speciálně obrátit. Moje otázka by tedy byla, jak lze toto překonat je to ojedinělá situace, kterou máme v Německu, nebo jsou jiné členské státy v obdobné situaci? Jakým způsobem máme dělat, eh, postupovat v situaci, kdy nemáme jednotnou, kdy nemáme vnitrostátní autoritu, která by prosazovala toto nařízení CPC? A Evelyn? Děkuji vám. Já jsem se chtěla zeptat stejným směrem. Já jsem byla v roce 2002-2004 spravodajkou eh, pro první verzi. A ta velká potíž spočívala zejména v tom, že v některých členských státech skutečně jsou příslušné úřady, ale v jiných zemích to jsou v uvozovkách nevládní organizace, které jsou, které jsou kontaktním partnerem. A mm, to už tady také zaznělo Eh, a z toho vyplývá jí určité problémy. My jsme tenkrát řekli, uděláme to přesto a budeme doufat, že prostřednictvím spolupráce mezi úřady a jinými odpovědnými grémii eh, dojde k vytvoření takové báze důvěry pro spolupráci. A teď paní Sobotková řekla, že Některé z nich ovšem nespolupracují a já si kladu otázku, posloužilo to tedy vlastně vůbec něčemu, znamenalo to pokrok ve spolupráci, protože ta je velmi nutná, protože na základě těch četných případů, které se dostávají na stůl, vidíme, já to dostávám na stůl a pak to předávám odpovídajícím organizacím, jak nezbytné je, abychom tady měli tuto spolupráci, protože skutečně podniky, ne všechny. Eh, jenom eh, ti, kteří chtějí eh, získávat nějaké výhody, využívají toho, že máme ještě hranice v Evropské unii a my chceme přece postupovat společně. Já vám dám dámy každé jednu minutu na reakci, ale mám tady Měli jsme tu ty dvě otázky. Je výborné, že tady máme Evelyn, která má bohaté zkušenosti, protože už eh, v tomto tématu dlouho pracuje. A já naprosto chápu eh, tu problematiku, když by se měla stahovat nebo odstraňovat nějaká webová stránka. To je strašně ožehavá záležitost. Tady musí panovat naprostá jasnost. Dvě otázky. Vy jste řekli, že chcete mít nějaké doložky bezpečnosti pro podniky. Mohla byste to specifikovat a e, pak se tady hovořilo o e, kolektivních o těch kolektivních žalobách. Ale vy víte, že ten návrh na kolektivní žaloby ne prošel. Takže je to tedy kolektivní, individuální, anebo je to něco jiného? Kdo by chtěl začít, začneme ve stejném pořadí, v jakém jsme hovořili a já se prosím, buďte specifické, a abychom to zvládli za šest minut. Za šest minut, pardon. um. <laughs> Zřejmě se mi v jedné minutě nepodaří reagovat na všechny otázky, ale aspoň na ty, které eh, se mě nějak více dotýkají. No, but we can take written responses as well. Later. <laughs> Um, je pravda, že spotřebitel může někdy z toho, co jsme říkali, působit jako nesvéprávný druh. Eh, bohužel je tomu někdy tak, že spotřebitel působí jako nesvéprávný druh i z těch Eh, podnětů, které my dostáváme. Prostě existují skupiny spotřebitelů, které jsou opravdu eh, zvýšeným způsobem eh, ohrožené. Více se nějak nevyznají v tom prostředí, nechají se snadněji nachytat. A některé ty hrozby, které na ně cílí, tak by se daly poměrně jednoduše odstranit, třeba v případě, kdybychom měli tu možnost nějak odstranit webovou stránku. Já nejsem technický expert, takže uh, je mi v podstatě jedno, jak by k tomu došlo, ale eh, líbilo by se mi, kdyby bylo možné nějak zastavit eh, některý zjevně ilegální obsah. Samozřejmě eh, my se v žádném případě nechystáme nějak zasahovat do svobody podnikání tím způsobem, že bychom v případě nezávažných porušení odstraňovali celé webové stránky, ale jde nám o to odstranit opravdu ty nejhorší, nejzávažnější případy, které způsobují subjekty, které nejsme schopni vůbec vlastně, vlastně ani najít. Ehm, co se týká toho dodržování lhůt ehm, v rámci CPC, tak někdy to je opravdu, opravdu problém. Ty lhůty už dnes existují, ehm, v některých případech se nedodržují. Není to eh, případ všech států, ale eh, v některých případech se opravdu stává, že, že stát eh, na, na naše žádost nezaruje vůbec. Jediný, kdo by s tím mohl tedy pomoci, zřejmě je komise, protože si nedokážu představit, kdo jiný by dokázal eh, ten, ten dožádaný orgán nějak oslovit, eh, zatlačit na něj, aby, aby prostě reagoval. No. Takže to bude asi tak vše ode mě. <laughs> Děkuji. Thank you. Anna Katarina Děkuji, Anna Katarína. Děkuji mnohokrát. Budu velmi střečná, odpověď paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Co se týče eh, role SLO, tady si myslíme skutečně, že ten návrh není jasný a my bychom měli jasně nadefinovat, jaká je ta role SLO. Podle nás by to měl mít někdo, kdo ulehčuje tu komunikaci, zprostředkuje komunikaci mezi příslušnými orgány a komisí a způsob kontaktu. Mělo by to být co možná neformálně, rychle, rychle, co možná nejrychlejší. Pokud příslušný orgán neodpovídá, nereaguje, neodpovědí SLO, tak musí vysvětlit proč. Tady už byl předložen návrh, že bychom mohli nějakým způsobem například stanovit, že příslušný orgán musí jasně vysvětlit, proč nereaguje Eh, to by, to by byla taky taková role SLO v rámci kontaktu s příslušnými orgány. A co se týče článku 4, to je ta promlčecí lhůta. V Portugalsku máme například lhuty jeden rok, tři roky a pět let. Pro nás návrh komise není zde problematický a chceme, myslím si, že by bylo důležité harmonizovat ty lhuty v této věci. Co se týče těch 14 dní článek 8, tady si myslíme, že je to příliš krátká doba. Pokud by ten orgán musel dělat nějaké eh, šetření v rámci operátora, na něco se ho zeptat a tak dále, tak ta prostě ta lhuta nestačí. Takže podle nás 30 dní by byla mnohem rozumnější lhuta. A co se týče vstupu v platnost, tady si myslím, že, že ta lhuta jednoho roku není přijatelná. abychom skutečně implementovali toto nebo prováděli to nařízení, že nařízení samozřejmě se nemusí implementovat, to se provádí přímo, ale e, i tak budeme mít e, jaksi v členském státě mnoho práce pro to, abychom to prováděli správným způsobem a jeden rok prostě nestačí pro takto závažnou oblast. A co se týče toho, na co se ptal pan poslanec Karlo Škoelio, totiž to byl ten problém koordinace, za na to máme nahlížet jako na eh, interní problém českých států a jejich orgánů, anebo jako na nedostatek zdrojů. Já si myslím, že určitým způsobem sel, selhávají orgány a SLO, to musíme uznat, ale také nemáme dostatek prostředků, je to obojí. A co se týče otázky, zda Eh, správným způsobem tedy řešíme výzvy elektronického obchodování. My to máme nyní na stole, nyní vyjednáváme o různých nábrzích, které se právě snaží dobře zareagovat na obavy spotřebitelů právě z této oblasti, když tedy oni si něco nakupují v digitálním prostředí. Pak se také vydejme geoblokování, ten, o tom návrhu jednáme, také jednáme o návrhu, které se týká e, digitálního obsahu na internetu. To je také velmi důležité, velmi komplexní a dá nám to mnoho práce. Ale je to cesta, je to cesta a já si myslím, že veškerý tento rámec, e, na kterém pracuje, jde tím směrem, že skutečně e, se snaží problémy řešit. A jinak tedy děkuji. Thank you. Bianca Schulz. Děkuji, Bianca Schulz. Pokusím se zodpovědět na otázky týkající se Eh, spotřebitelských organizací. Za prvé jsem byla požádána na přezraniční důkazy o případech. Já nemám číslo případů, které vám, nebo počet případů, které vám mohu sdělit, ale počet případů na ECC netu existuje a je možné jeden, jedno číslo vlastně vynásobit. A bohužel dnes nemáme celkovou evidenci počtu případů a to zaznělo na řadě konferencí a vlastně jednotlivé subjekty dostávají číslo případů a pokud jde o článek 4, jsem také pro pětiletou dobu, pětiletou lhůtu v řadě zemí, to již existuje, mělo by to být harmonizováno v celé Evropě a reakce do 14 dnů, to používáme v ECCNetu. První odpověď eh, je od 5 do 8, někdy 14 dnů a do měsíce dostanete plnohodnotnou odpověď o celém případu. Potom otázka digitální prostředí a vymáhací pravomoci, které bychom potřebovali. Uh, Začíná to již eh, výcvikem pracovníků, kteří eh, nejsou informováni o eh, situaci online. Je třeba se na to zvyknout a blokování internetových stránek je nezbytné a platební prostředky by také mě, platební Brány by měly být také zablokovány, protože je možné stáhnout velmi rychle finanční prostředky přes internet z bankovního účtu v jiné zemi. Eh, přerušení činnosti internetových domén, řada internetových stran na jedné doméně, ale ve většině případů jsme viděli, že když se objevila ta společnost na, jiném, na jiné webové stránce, tak eh, tady se s tím nedá eh, něco dělat a potom je třeba se svěřit tedy orgánům, které kontrolují eh, domény na internetu. A tady věříme, že dojde i k ochraně základních práv. A to byly ty spotřebitelské otázky, pokud se nepletu. Ano, nyní Augusta. Děkuji. Začnu otázkami paní zpravodajky. Pokud jsem pochopila správně vaši první otázku, jaká kritéria mohou být používána při jmenování organizací, které se mají účastnit? Já myslím například, že i příklad eh, směrnice po tým příkazu může být použita a nezdá se, že by členský stát měl nějaké problémy s tím, protože tam nominovali všichni spotřebitelské organizace, které mohou ty přeshraniční příkazy eh, navrhovat. A ty příklady se najdou tedy v evropské legislativě. A na to jste se asi neptala. Byla to otázka eh, umístění, umístění obchodníka my jsme byli znepokojeni ustanovením v návrhu komise, kdy příslušné orgány si zvolí jednu z nich, která vlastně bude hlavním orgánem v tom případu, tak to místo usazení obchodníka je uvedeno jako hlavní kritérium. A to vlastně vede automaticky k eh, určení orgánu z příslušné země, což vede k forum shoppingu. A to řekla kolegyně z ECC. A taky to může vést eh, k slabšímu vymáhání, protože orgány v této zemi třeba nemají dost zdrojů, anebo nemají dostatečnou snahu stíhat určitého obchodníka. Takže další kritéria, jako například příslušné zdroje nebo prostředky k vymáhání, které má příslušný orgán k dispozici, je třeba zohledněn, když se určuje ten hlavní, tedy orgán, který bude řešit případ. Koordinační úloha komise, kterou my podporujeme. A tady bych asi zareagovala na otázku pana Koeja. My si myslíme, že kritéria pro vnitrounijní porušení, kde tři čtvrtiny členských států a v kombinaci s třemi čtvrtinami populace jsou příliš přísná, měla by být snížena. A doba promlčení, tam eh, podporujeme pět let, protože je to vlastně z, eh, vyplývá to z období, které se týká porušení příslušných předpisů a také příslušná, příslušné porušení se musí hned zjistit. Otázka paní, pana Švába a paní Gebhardt. tedy soukromě, soukromé vynucování v Německu Lona. Děkuji. Asi začnu eh, sručně Nejefektivnější vymáhání je ze strany spotřebitele. Spotřebitel má špatnou zkušenost, přijde domů, napíše recenzi nebo kritiku a vyvěsí na sociální sítě a to, my máme nejmenším v Dánsku, když pokud někdo z našich eh, členů se na ně obrátí kvůli stížnosti a potřebuje pomoc, my, my mu pomůžeme. Pokud dostane pokutu, bude to uveden, bylo o tom v novinách. To je nejhorší trest, kterou který může dostat kterýkoliv podnik. A já hned odpovím vaši otázku. Vy jste se ptali na to, co je nejasné. 15 aktů v přenesené pravomoci. To není právní jistota, to je právní nejistota. A uzavírání webových stránek. To je zásadní, je to přiměřené. Zmínili jste platby. Samozřejmě zvažuji případy v Dánsku. Je možné se obrátit na banky a další opatření, která jsou přiměřenější, pokud někdo skutečně podvádí. A řada z těchto případů nejsou tak eh, vyhrocená. V kterých případech to tedy je možné? Otázka kontrol. Umožňu, elektronické zrcadlení eh, internetových stránek a vracení zisku, navracení zisku. Co je vlastně zisk? To se týká vaší otázky, Vicky. Když zmiňujete lepší pojistky pro podniky, pokud podniky musí předávat velmi eh, citlivé údaje, zisk, ziskovost je klíčem vašeho podnikání a pokud tohle to předáte určité organizaci, třeba nevládní organizaci, která nemá eh, povinnosti jako například dánský eh, spotřebitelský ombudsman, který musí plnit eh, stejné povinnosti jako soudce v naší zemi. Tak, takže to je všechno. Děkuji mnohokrát. Vše ostatní bude písemně a není Evelyn Terin. Několik otázek týkající se norem pro Unii Jaká by byla tedy ta základní norma? Ta norma je poměrně eh, vysoká. Je možné snížit eh, ten počet eh, nebo procento, počet zemí, počet obyvatel a počet případů na úrovni EU. To má určité dopady potom. Pokud jde o otázku podrobnějších definic o minimálních pravomocích, a zda je možné, pokud je to možné tedy v aktech prováděcích, tak je to možné i v nařízení. A čím víc toho bude v nařízení, tak tím, víc to, tím větší dopad to bude mít na, na vymáhání práva bezprostředně. A tím zajistíte procesní předpisy na národní úrovni, takže státy, české státy budou vlastně moci to uvést do souladu s, s platnými procesními normami. Pokud jde o určené orgány a německý problém, pokud neexistuje tradice veřejného vymáhání, to byl problém i Nizozemska u minulého nařízení CPC a vznikl orgán pro spotřebitele od té doby. Takže tato možnost je v minulém CPC a v současném CPC. A orgány tedy přebírají odpovědnost za některé tyto předpisy a má to dopad, jak bude fungovat národní systém. Je teď velký důraz na veřejnoprávní vymáhání a má to potom dopad na národní tradici. Pokud tu národní tradici nemáte, tak to je jinak. A pokud je o otázku, o kolektivním eh, vymáhání a individuální nápravy. To je určitá, určitý problém s formulací. Tradičně máme přísné oddělení vymáhání v kolektivní a individuální. Máme čtyři minuty nyní pro Evropskou komisi, takže to můžete poslat písemně. Ano, pošlu to písemně, děkuji vám. Spína. Thank you. Thank you very much eh, and thank you for... Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za toto příležitost. Já bych jenom velice stručně řekla, že vedle mě sedí členové mého týmu, kteří vedlivě, vedlivě sledovali vše, co se dělo. My si velice vážíme této příležitosti, abych se chtěla zmínit k těm nej, důležitějším bodům. Když jsme měli summit spotřebitelů týkající se reformy pravidel ve spotřebitelském ehm, právu minulý týden, slyšeli jsme, že si nikdo nemyslí, že by tady byl nějaký problém s pravidly na ochranu zákazníka. Hmm, ale jak průmysl, tak združení spotřebitelů se domnívá, že to dobře funguje, že problém je vymáhání těchto práv a digitální společnosti evropské měli také setkání, kde mi byla řečena stejná věc. Problém nejsou pravidla, problém je vymáhání zejména v oblasti digitální. Tak jde jenom o zabezpečení toho, že chceme udělat něco, co je nezbytné v systému, který již existuje. E, tady my jsme minulý rok se dívali na 2500 webových stran eh, v těch hlavních pěti oblastech e-commerce, eh, cestovní balíčky, potraviny, elektronika a tak dále. A zjistili jsme, že 37% ne splňovalo základní eh, práva pro mm, spotřebitele. Čili tento problém je zjevný zejména v digitální oblasti. My nebudeme změnit, měnit celý systém, eh, protože my chceme vzít současný systém a dělat přizpůsobení. My tedy neočekáváme, že dojde k nějakým velkým změnám pro jednotlivé národní orgány. Například ty kontrolní akce, sweeps, eh, které přivítali všichni eh, účastníci, zůstanou zachovány. Všichni si jich cení, členské členským státům se líbí i komisi, eh, protože tyto sweeps nám dávají takový obecný přehled nad trhem. Co zavádíme pro národní systém, pro vnitrostátní systém? Více nástrojů pro vymáhání. Například ne všechny jurisdikce mají tu pravomoc postupovat proti mysteriózním nákupům. Ty, to je velice důležité v digitální sféře, když chcete okamžitě zastavit a, nějaké porušování práva. Stejný návrh pro na dobrovolné bázi kompenzační eh, domluvy s příslušnými společnostmi. To také navrhujeme, protože nejenom, že to mm, eh, může snížit eh, počet těch kolektivních stížností či kolektivních žalob, ale nezapomínejme prosím pěkně na to, že často, že, se také, že panuje také obava, že když se zavedou nová pravidla, tak dojde ke zhoršení situace. Za prvé, my tady neobhajujeme návrh, zda to má být nějaká doména či něco jiného. Stávající legislativa jako směrnice e-commerce poskytuje již mechanismy pro snižování nelegálního obsahu a záleží na členských státech, jakým způsobem to budou dělat, ať to bude stránka, doména nebo webová stránka. To přísluší členským státům a záleží to také na typu porušení žádné spotřebitelské právo není absolutné. Evropský soudní dvůr to řekl jasně ve svých nálezech. Zjevně přísluší vnitrostátním orgánům, aby v případě, kdy odstraní stránku, že se tak neděje proti základním lidským právům. A komise, která hájí lidská práva, by samozřejmě byla ta poslední, která by takový, eh, eh, takové, eh, takovýto způsob postupu chtěla navrhovat. Co se týče nového článku, eh, který zavádí možnost toho systému varování, kdy se jedná o otázce pana Švába, například pro německý systém, dovolte, abych řekla, že ano, toto existuje v dalším členském státu a to je Rakousko. A je specifické ustanovení ve stávajícím, ale i v revidovaném znění týkající se možného jmenování Eh, eh, či delegování, uskutečňování opatření eh, z vnitrostátního orgánu dohledu na jinou organizaci. Toto byly tedy největší změny, co se týče role spotřebitelů a role národních orgánů při ochraně spotřebitelů. Role komise se ověřila v nedávných dvou sektorech, v digitálním sektoru v případě Eh, jak v onlineu, tak v offlineu. A rádi bychom použili tento příklad, abychom více objasnili v legislativě eh, roli komise. Role komise je koordinující role a můžeme eventuálně zahájit akci teprve poté, co něco nezafunguje na no národní úrovni. Evelyn tady eh, hovořila o tom dopadu případu, kdy k vymáhání došlo pouze v některých státech. To znamená, komise se postará o to, aby, eh, poruš, aby trestání porušování eh, existovalo ve všech členských státech. A poslední věc týkající se aktu v přenesené pravomoci. Neexistuje 16 aktů v přenesené pravomoci. Teď máme pouze jeden jediný pro CPC. Máme 16 ustanovení, eh, která obsahují určité požadavky, které mají být realizovány prostřednictvím aktů přenesené pravomoci, ale není to 16 aktů přenesené pravomoci. Děkuji mnohokrát všem. Děkuji všem za to rychlé rezime také. Já bych eh, chtěla eh, zajistit, že budeme mít čas i pro další bod programu, takže prosím pěkně ti, kteří skončili eh, tímto bodem programu, prosím vás opuste místnost rychle, abychom mohli zahájit jednání dalšího bodu. Fantastic. Thank you. gentlemen, please can you take your seats? I know that this is an extremely exciting part of the committee meeting. Takže začneme. I do need to ask the... Prosím pěkně, ti, kteří musí opustit místnost, pokračujte v vašich hovorech mimo tuto místnost. Toto je e, slyšení týkající se e, Evropské akce mládeže, A my budeme s nimi hovořit o digitálním trhu a o ochraně spotřebitelů. Takže možná, že naši odborníci, kteří, ne, odbornice, které tady byly, mohli zůstat a mohli by si poslechnout zajímavé podněty. Mm, eh, a je to tak, že mladí lidé nám dají k dispozici své myšlenky a my, poslanci Evropské parlamentu, jo, budeme zachytávat. Ostatně Prosím, užívejte sociální média při šíření eh, tohoto křížku EI 2016 a jako máme tady tři řečníky, eh, Emily Linz eh, z Rakouska, Karin Schuberhuber, která, Dana, která studuje ve Vidni, a je jedenáctá z 3198 studentů v hodnocení studentů. Potom tady máme Danu Šurman z Katolické univerzity v Lovani také ona se zaobírá výzkumem digitálních nerovností a sociálních dopadů a nerovností. Děkujeme, že jste přišla, Dano. A Tom Vrienc je předseda mládežnického výboru Evropský, Evropské konfederace odborů ETUC. A Dále je také eh, členem Belgické křesťanské odborové konfederace. Eh, no, já jsem to chtěla pojmout velice rychle, ale možná, že už jsem eh, zabrala moc času. Takže budeme hovořit o ochraně spotřebitelů v digitálním světě. Prosím. Chairman, uh, dear uh, members of the... Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslanky, vážené poslanky v kontextu ochrany spotřebitelů a digitálního prostředí. Bych chtěl zdůraznit uh, věc bydlení a zejména krátkodobých pronájmů, jako je Airbnb. Představa, kterou bych chtěl poskytnout, je vypracovat nařízení pro krátkové pronájmy, což by dalo možnost přístupu mladých lidí a mladých rodin k bydlení k tam, kde je málo bytu na trhu. Krátkodobé pronájmy mají velký podíl a vlastně blokují velký podíl bytu. A pro mladé rodiny, pro mladé lidi to vlastně navyšuje náklady na pronájem a znemožňuje to většině mladých lidí e, žít ve své čtvrti, kde nemají daňové příjmy a kde není, a potom není možné investovat do bytového fondu. Takže toto nařízení by mělo chránit mladé rodiny a mladé lidi aby mohli nalézt stabilní bytovou situaci a aby nebyli cenově vytlačeni z bytového fondu ve městech. Jaké nařízení bych navrhl členům výboru? Aby existovaly, můžeme se poučit z vnitrostátních předpisů v jednotlivých členských státech a to reguluje organizace jako je Airbnb tam, kde je příliš napjatá situace na trhu a tak to můžeme vyřešit situaci v, ve sdílené ekonomice. Vážení poslanci, já vám chci předložit myšlenku geoblockingu nejen hmatatelného zboží, ale také obsahu, zejména audiovizuálních médií, které teda což bylo vyloučeno z legislativního návrhu o geoblockingu v květnu 2016. Až dosud je možné sledovat pouze eh, národní obsah, eh, videoklipy, hudební klipy pouze v zemi, kde se nacházíte, ale v budoucnosti je třeba se zbavit geoblockingu a umožnit volný tok eh, filmu a televize. Tento návrh, tímto návrhem chci umožnit všem, aby sledovali jakýkoliv televizní program v celé Evropské unii. Podle mého názoru je to věc osobní svobody sledovat televizní programy a streaming jakékoliv země v Evropské unii. Jsme všichni členi EU a mělo by být možné prostě sledovat televizní program v kterékoliv jiné členské zemi. A to by vlastně mělo splňovat požadavky moderního propojeného světa pro každého, kdo chce takového sledovat. Umožnit volný přístup eh, ke všem televizním programům v Evropské unii. Spolupráce mezi zeměmi by se zlepšila, protože by nepotřebovali odlišná práva pro vysílání filmu nebo pořadu. A také by herci měli větší popularitu za hranicemi své země a kvalitní filmy by se šířily mnohem rychleji v celém kontinentu. Zákaz geoblockingu a odstranění těchto hranic by přispělo k naplnění evropského ideálu svobodného cestování a pronikání hranicemi a zpřístupnili bychom tak evropské filmy a televizní pořady všem občanům. Andreas. Andreas Schwaber jako jako první. and then two. But maybe we should take some more ideas. Respond no, to the first couple of ideas. Well, we're going to get six ideas then, but I just think if we take, if we do a bit... Vyše, my jsme tady šest eh, návrhů, šest myšlenek. A pokud se připojí více poslanců, tak eh, uslyší více návrhů. Možná bychom mohli zareagovat na první dva návrhy. Takže já ještě požádám Danu, aby nám, nám sdělila svůj návrh. Dano, vážení poslanci Evropského parlamentu, navrhuji, aby členové Evropského parlamentu zajistili, že Evropská investiční banka vytvoří crowdfundingový program pro mladé podnikatele a cílem tohoto programu by mělo být alokovat prostředky pro mladé evropské podnikatele, kteří jsou novátorští a kteří vytvoří nové návrhy, které budou řešit problematiku bydlení, zdravotnictví a sociální problematiku na základě crowdfundingu sociální dopad, důvěryhodnost a důvěryhodnost projektu budou vzaty v úvahu výběrovým výborem Evropské investiční banky. Projekty, které budou schváleny, získají větší podporu od investorů, protože budou eh, potvrzeny Evropskou investiční bankou. Existují dva zdroje financování. Evropská investiční banka by poskytla část financování přímo a zbytek by šel z crowdfundingu. A investiční plán vytváří značný počet kvalitních pracovních míst pro mladé lidi. A nedávná zpráva MOP sdělila, že pokud by pokud jsou projekty kvalitně vybírány, 2,1 milionu pracovních míst by mohlo vzniknout do roku 2018. Určitě se shodneme, že investiční plány by měly mít trvalý dopad. A tento projekt měl investovat do sociálních podniků, které používají platformy online. Skvěle. Takže Andreas, potom Evelyn. Děkuji, paní předsedkyně. V Evropském parlamentu můžeme hovořit eh, naší mateřštinou, proto budu hovořit německy. Je výborné, že se AI zabýval těmito otázkami. Já sám jsem jako poslanec se zúčastnil před několika měsíci na zasedání a byly to velice zajímavé diskuze, které tam probíhaly. Já si myslím, že tři, tři věci byly velice zajímavé. To první, co říká Tom, ty short-term rentals, to už se někde uplatňuje v Berlíně, v Paříži, ty krátkodobé pronájmy, tam už jsou odpovídající návrhy. Otázka je, zda pro tuto otázku v Evropské eh, parlamentu máme pravomoc zde. Nezdá tu pravomoc nemají spíše členské státy. My ten problém známe, takže my si to zanalizujeme a jistě k tomu ještě také něco podetknou kolegové. Druhý bod. To je to, co říkala paní Schreiber-Huber. Geoblokování, to je také téma, na které jsme se tady již dívali. Celkově vlastně, co se týče všech audiovizuálních služeb a na tomto místě, myslím si, že nejjednodušší cesta by byla, kdyby vy nebo my společně bychom napsali F s otázkou, zda F je ochoten Eh, vysílat svá vysílání v budoucnu po celé Evropě. Eh, pak bychom tedy řečili ten problém tam, kde vzniká, neboť ORF, stejně jak další ehm, stanice, eh, nakupují ty programy zejména pro národní trh a pak prostě mají problém to vysílat po celé Evropě. Ale já bych také rád častěji se podíval na ORF, takže bychom se jich měli přímo zeptat, aby byli ochotni něco s tím udělat. A ten třetí bod je ten crowdfundingový program z prostředků EIN. Já si myslím, paní kolegyně, to bychom mohli vlastně nadnést panu místě předsedovi Evropské komise, panu Katajnenovi, zeptat se ho na to, zda by EFSI na to nemohl uvolnit prostředky. EFSI, jak víme, zatím nebylo tak úspěšné v té první fázi a proto komise hledá nové nápady, takže já jsem toho návrhu, abychom tento nápad přesně předali Evropské komisi. Děkuji vám mnohokrát za vaše velmi dobré příspěvky a nyní Evelyn Gepardová. Děkuji, děkuji za tyto krásné návrhy, které jste přednesli. A k návrhu Toma bych ráda řekla, že je to skutečně výborný nápad, moc se mi to líbí a zašla bych ještě o trochu dále, než eh, co právě řekl pan Šváb. Je pravda, že sociální otázky jsou spíše úkolem členských států, ale mohli bychom si zvážit, zda bychom nenalezli možnost vytvořit proto nějaký evropský rámec. To si musíme zanalizovat, je třeba to prověřit. Mohli bychom se obrátit na Evropskou komisi, ta by nám možná k tomu mohla poskytnout správný právní základ. Takže bychom skutečně se mohli podívat na to, zda bychom nemohli něco učinit i zde na evropské úrovni. neměli bychom příliš rychle říkat, ne, eh, to nespadá do naší působnosti. Je třeba se na to vždy podívat pečlivě, detailně. Já chápu, že to téma je palčivým tématem pro uh, občany mnoha členských států EU, zejména také v Německu, v městě, ze kterého pocházím, například Stuttgart. Momentálně ve Stuttgartu je strašně obtížné pro mladé rodiny získat dostupné, cenově dostupné bydlení, cenově dostupný byt, takže tomu tématu bychom se určitě věnovat měli. Co se týče toho návrhu o vysílání po celé Evropské unii, to je výborný nápad. Já bych si to také velmi přála. My o tom Evropském parlamentu momentálně také již diskutujeme, ale je to velmi obtížné, zejména s ohledem na otázku autorského práva. Výbor pro právní záležitosti našeho parlamentu se momentálně této otázce věnuje a vypracovávají evropské artouské právo. To by mohlo posloužit jaký, jako jakýsi klíč k otevření dveří pro tuto cestu, protože pokud ORF nebo ARD či nějaká jiná televizní stanice v Evropě něco nevysílá, tak je to často také tím, že ta práva prostě byla nakoupena tak, že jsou omezena na národní státy. A to je ten první velký problém, kterému čelíme, který je třeba vyřešit ale já si myslím, že je pravda, že se tomu musíme věnovat. Mně se líbilo, že jste také tady zmínil ty herce, kteří by tímto způsobem mohli vejít ve větší známost po celé Unii. To je také pěkná eh, myšlenka. A ten investiční program, dobrý nápad. I tady souhlasím s panem Švábem, měli bychom to i hned předat Evropské komisi. A v práci, kterou my děláme jako výbor, bychom z toho mohli udělat návrh, a e, ten bychom se pokusili uplatnit ve druhé fázi EFSI. EFSI má podporovat inovace, má podporovat e, e, projekty, které právě jsou zaměřeny na budoucnost a právě start-upy mladých podnikatelů, které se snaží vytvářet něco nového, ty by si zasloužily obzvláštní podpory. Virginie, would you like to come in or should we hear three more questions? Chcete eh, k tomu něco říci, nebo si vyslechneme tři další otázky? Merci, Vicky. Děkuji, Vicky. Mm, já jsem si chtěla vyslechnout zástupce mládeže a jejich návrhy a myslím si, že mohu jenom zopakovat eh, rychle to, co řekli Evelina Andrea, záležitost bydlení. Když vidíme, jak Evropa je neschopná jednat, víme, jak velký je to problém eh, takřka všude v Evropě, to je něco, kde, co je třeba sledovat s velkou pozorností. Co se týče geoblockingu, o tom už se hodně hovoří v parlamentu. A v audiovizuální otázce zjevně všichni bychom chtěli mít maximální přístup k věcem všude, ale je třeba zabezpečit, aby také tvorba a kultura byly správně financovány dnes herci sotva vyžijí ze své umělecké produkce, ale ještě jsme nenašli žádný alternativní ekonomický model, který by zabezpečil lepší oběh eh, kulturních děl, eh, který by prokázal, že se to i finančně vyplácí. A co se týče otázky investic, tento parlament hraje velice významnou roli v otázce investic a diskutování o tom, kam investice půjdou. Měli jsme centrální diskusi na, k zahájení tohoto volebního období. Abychom snažili. My si uvědomujeme, že je potřeba více prostředků, ale no, v současné době se aktuálně diskutuje rozpočet a je to také v odpovědnosti členských států. A je třeba, abychom si dali kolektivní možnost zvýšit ty prostředky a je dobré, že slyšíme, že i mládež nás v tomto tématu podporuje. Tady, co se týče toho návrhu crowdfundingu, evropské investiční fondy dávaly peníze spo, do spoluinvestování tak, aby eh, v jednotlivých státech mohlo být podporováno například Španělsko, nebo jiná země. To znamená, není tady ta expertiza, aby se řeklo, to je dobré, tam dáme peníze, ale jsou ochotni prostřed, dávat peníze z evropských investičních fondů do eh, dobrých nápadů. Otázkou je, eh, zda to nebude zasahovat do rozhodnutí investorů. je třeba se rozhlednout, ano, tyto fondy byly úspěšné v minulosti, tohle vypadá nadějně, to by mohl být úspěšný začátek. Já jsem měla velice zajímavou diskusi, mm, eh, kde se hovořilo, že tady že to ne, někdy to nejsou zcela jednoznačné záležitosti, a já si nejsem zcela jistá, zda eh, tedy tady existují eh, takovéto eh, ne zcela jednoznačné projekty pro mladé lidi, protože my víme, že mladí lidé bývají velice úspěšní jako podnikatelé, ale protože investoři si vznikají, si zvykají na to postupovat tak, a tenhle je nadějný, ten má dobré nápady, tam půjdou peníze, Možná, eh, eh, že bychom mohli převzít tuto myšlenku. Já rozhodně se pokusím ji podpořit. A teď požádám o další nápady čtvrt, od čtvrtou, pátou a šestou myšlenku. A nejprve dostává slovo Dana. Hi Chtěla bych navrhnout, aby členové Evropského parlamentu a členské státy zajistili vytvoření informačního střediska pro kybernetickou bezpečnost. Z mého výzkumu o digitální vyloučení vím, že pro úspěšnou digitální strategii evropské politiky musí zajistit, aby spotřebitelé, včetně ti, kteří mají malou kvalifikaci v oblasti digitální, chápali, co je potřeba udělat, aby uchránili svá data. A proto navrhuji vytvoření informačního střediska pro kybernetickou bezpečnost, kde by byly uplatňovány příslušné pokyny v oblasti kybernetické bezpečnosti a tam by existovaly internetové stránky, kde se dá kde se mohou spotřebitelé, uživatelé spojit s příslušným střediskem a řešit tyto problémy a spotřebitelé by dostali okamžitou zpětnou vazbu k problémům, které řeší například formou chatu, anebo by mohly být přesměrovány na jiné místní na jiný místní helpdesk. A samotné orgány by si mohly také vyměňovat takto informace o kybernetickém riziku. A to by bylo podpořeno celoevropskou videokampaní. Děkuji. Děkuji a nyní Katrin Štrajbohuber. Eh, předkládám vám návrh eh, reformy již existujícího střediska pro kybernetickou kriminalitu a vlastně vytvořit něco víc než pouze eh, křižovatku informací o kybernetické kriminalitě. Kybernetická kriminalita je velké mezinárodní téma a je na čase, aby Evropská unie rozhodně jednala a řešila problém kybernetické kriminality na evropské úrovni. Digitalizace je velkým tématem nejenom pro domácnosti, ale také pro podniky a podnikatele. Přichází digitální revoluce a přichází neuvěřitelně rychle. Pokud nebudeme jednat nyní a nepodnikneme kroky, abychom chránili lidi a podnikatele před kybernetickými útoky, budeme převálcováni důsledky. Vytvořením kybernetického střediska pro ti, kybernetické kriminalitě vytvoříme entitu, která bude mít pravomoc stíhat pachatele a měla by spolupracovat se společnostmi, které mají informace, jako je SD, jako jsou ty, které eh, zhromažďují IP adresy eh, pachatelů. A podrobnosti mohou být předány potom eh, místním policejním orgánům a osobám, které jsou odpovědné za potírání této kriminality. A tak to by vzniklo místo, kde, kam se mohou oběti obrátit a zvědomím, že zde je příslušné, příslušná vybavenost a informace pro řešení případu, ale také to bude varování pro kybernetické pachatele, kteří budou vědět, že jsou vycvičeni odborníci, kteří budou řešit příslušný trestný čin. Vytvoření kybernetické policie v Evropě by bylo významným krokem, pokud se zjistí případ, k kterému došlo. Děkuji a konečně Tom. Děkuji. V kontextu platformy online a spolupracující ekonomiky musíme zajistit, že zlepšíme sociální ochranu pracovníků v spolupracující ekonomice. A myšlenka je uvolnit sociální přínosy spolupracující ekonomiky, aby měli pracovníci stejná práva jako v klasické ekonomice. A předpokládá se, obecně, že spolupracující ekonomika zvyšuje zaměstnanost a je prospěšná pro zaměstnance, ale chci vás vyzvat jako členy tohoto výboru a jako zákonodárce, abyste se zabývali odvrácenou stranou spolupracující ekonomiky. Tato nová ekonomika vyvolává otázky. Právní statut je často nejasný, jsou to zaměstnanci nebo OSVČ. Má to negativní dopad na trh práce protože zde schází sociální ochrana nízké platy a také pochybná rovnováha mezi rodinným a profesním životem. A chci připomenout eh, právní, soudní spor o společnosti Uber, kdy soudce rozhodl, že tito pracovníci mají nárok na platbu za dovolenou a za, mají nárok na kolektivní vyjednávání a zaručenou mzdu. Tito pracovníci nemají stejná práva jako zaměstnanci v eh, klasické ekonomice. Tak vás chci vyzvat, abyste přepracovali legislativu a zahrnuli také ochranu pracovníků ve spolupracující ekonomice a to je možné také spolu se sociálními partnery. Skvěle. A já zase obrátím pořadí Virginie, Evelyn a pak Andreas. Děkuji, Vicky. Není to ani překvapení, když vidím, jaká témata jste zvolili. Dokazuje to, že jste informováni o realitě a Připomínáte nám, co máme mít eh, na zřeteli. Kybernetická bezpečnost, to je zásadní výzva. Naše, náš výbor je velmi aktivní v této oblasti. A i zde to bude nejednoduchá diskuse. A pokud eh, vlastně bude na určité úrovni potřeba jednoznačně odpovědět, tak je to právě na té evropské úrovni, že tam ta odpověď má veškerý smysl. A je to velmi aktuální, protože slyšení o spolupracující ekonomice proběhlo a o jednotlivých aspektech, které z toho vyplývají. Bylo to velmi zajímavé slyšet váš vyvážený projev, protože Někdy se spolupracující ekonomika prezentuje velmi pozitivně u specifických případů, ale eh, příliš často je dopad negativní na pracovní podmínky, na sociální podmínky pracovníků, kteří už vlastně nejsou zaměstnanci. A to, co vyplynulo z naší práce, je, že musíme si zachovat určitou pružnost u všeho, co patří do přejitostné práce a spíše do určité spolupráce mezi jedinci a máme zde vlastně subjekty, které působí vedle jiných podniků. A potom je potřeba vyvážená pravidla v oblasti ekonomiky a klást si otázku, jak vytvořit rámec, který by to zajišťoval. Evelinka. Já danke schön. Děkuji. Toto kolo um, o, vidím, že i v tomto kole jsou velmi zajímavá témata, ale jsou to také témata, kterými, se který jsme, který jsme se zde na výboře i zabývali, nebo budeme zabývat a samozřejmě kybernetická kriminalita k tomu patří. Nebudu k tomu říkat příliš mnoho, neboť pan Šváb byl zpravodaj, takže se v tom tématu vyzná ještě mnohem lépe než já, ale myslím si, že ta myšlenka vytvořit nějakou, nějaký helpdesk nebo nějaký systém včasného varování, pokud jsem to správně pochopila, něco takového zavést, je velmi dobrý nápad tak jak jsme to udělali v oblasti ochrany spotřebitele, že jsme něco takového institucionalizovali. To je dobrý nápad, měli bychom se k němu vrátit, zabývat se jím, neboť momentálně v legislativě zatím nic takového nemáme. Takže bychom si měli zvážit, zda bychom neměli něco takového zavést. A k tomu také patří téma Katrin, je to spolu těsně propojeno máte tedy, navrhli jste dvě velmi podobná témata, totiž eh, ten nápad, jak eh, potírat eh, ty kybernetické zločince. To je obtížné, protože je obtížné zjistit, kdo vlastně ten zločinec je, kde se nachází skutečně. Takže to si vyžaduje velice rozsáhlých šetření a potřebujeme na to vysoce kvalifikovaný personál. A tady je důležité i školení a vzdělávání osob, které působí v takovýchto centrech. I toto musí nějakým způsobem být eh, středem našeho zájmu, aby se v tom pokročilo. A mé v otázce o platform online, z toho jste mi hovořil skutečně ze srdce. To je přesně jedno z témat, kterými, na které já jsem se osobně uh, zaměřila, protože tyto nové business modely, kterým nyní čelíme, sebou nesou čím dál tím silněji otázku, co je vlastně zaměstnanec, kdo je zaměstnanec, kdo již zaměstnancem není, kdo je osvč, a ne, bo kdo je pouze pseudo osvč. To jsou všechno otázky, které zde musíme projednávat a my se jim věnujeme. Vidím, že právě do sálu přišel Nikola Danty, on se zabývá velmi silně touto otázkou v rámci své zprávy a snaží se nalézt řešení, ty reakce, se kterými my musíme přijít, aby zaměstnanci, abyste zmiňoval případ Uberu ve Velké Británii. Uber tvrdí, že to jsou všechno OSVČ, ale zároveň jim předepisuje, jak moc mají pracovat, kdy smí pracovat, kdy ne a jaké ceny si mohou určovat, takže oni vůbec samozřejmě samostatní nejsou, nejsou to OSVČ, jsou to zaměstnanci a proto pro ně musí platit stejná pravidla jako pro veškeré další běžné zaměstnance. I zde eh, se budeme věnovat té celé oblasti clickworkingu Budeme to velmi pečlivě promýšlet, jak tyto otázky řešit, nebo že i to se týká mnoha lidí, kteří jsou ve velkém nebezpečí, protože zatím bojují, jak bych tak řekla, o samocení a většinou z toho mají velké nevýhody. Proto i toto bychom měli pravděpodobně řešit prostřednictvím práva hospodářské soutěže, aby tito lidé se mohli spojovat, aby mohli společně prosazovat své zájmy, neboť samostatní občané proti velkému biznesu nemají vůbec žádnou šanci. Takže i děkuji za tento velice skvělý nápad. Eva Peunová? Ne? Dobrá, než se dostaneme k Andreasovi, tak ty otázky o kybernetické bezpečnosti můžete dnes osobní skutečnost. Andreas byl zapojen do mm, problematiky bezpečnosti v oblasti eh, kyberkriminalistiky, kde byli přivedeny odborníci z Evropy dohromady, ale možná, že byste se mohli podívat online na slyšení, které jsme tady měli včera dopoledne k této záležitosti z NIS. A měli jsme tady jednoho experta, profesora, který se velmi detailně zaobíral touto záležitostí. On řekl, Musíme se dívat na bezpečnostní sítě, kterou máme v tradiční ekonomice a podívat se, jakým způsobem bychom ji mohli přenést do nové ekonomie. Protože to není přesně to tež, ale eh, jsou tady různé způsoby, jak lidé pracují. V rámci tohoto safety netu, čili bezpečné sítě. A já si myslím, že to bylo skutečně krásně popsáno. Děkuji vám mnohokrát, Vicky. Vidíte, že kolegové v parlamentu jsou velice laskaví k sobě navzájem, což normálně nebývá v politice ten případ, ale my máme dobrou spolupráci a to je také důvod, eh, proč je velice motivující zde pracovat. No, už tady vlastně všechno zaznělo, takže já bych chtěl říct si něco na eh, k adresu Toma. Eh, lidé v Evropě mají svobodu dělat to, co chtějí. A proto je obtížné říci už od prvopočátku, že bychom tam se měli vměšovat, ale na druhé straně a ve vašich poznámkách to bylo zcela zjevné, že tady máme jedno riziko, že všechno eh, bude vyčíslitelné nějak v penězích a to je samozřejmě velice obtížné. A e, kolem tohoto tématu se vedou vážné debaty. Dovolte mi, abych byl takto obecný, protože to je nesmírně obtížná otázka. Co se týče kyberbezpečnosti, e, tady už je, ale co z tomu zaznělo. My už e, jsme eh, postupovali v legislativních krocích, zejména pro podniky, abychom je podpořili, ale tyto instituce, které jsou založeny v členských státech, by měly také pomáhat spotřebitelům, existuje-li taková potřeba. Ano, samozřejmě, oni by vám neměli teď pomáhat v tom, aby vám řekli, eh, přes jakého poskytovatele se máte předplatit co ale pro otázky kyberbezpečnosti zveřejňují také informace o eventuálních nebezpečí a to mohou spotřebitelé využívat. Mohou se obracet na tyto specifické instituce, které byly zřízeny ve členských státech a fungují napříč Evropskou unii. Možná, že toto by vám mohlo pomoci a budeme dělat další krok. Zatím jsme pouze samozřejmě na začátku tohoto procesu boje proti kyberkriminalitě. E ale je to velice dobrý bod. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, Vicky. Nejprve bych chtěla poděkovat všem organizátorům a účastníkům a i to je nesmírně významný počin, který organizuje Evropský parlament díky účasti mladých a jejich nápadech a jejich diskusích. Já se omlouvám, že jsem nemohla být v květnu ve Štrasburku během celého tohoto setkání s mládeží, ale sledovala jsem diskuse, hovořila jsem s kolegy, kteří byli přítomni. A něco, Eh, co zaznívá, je, že skutečně máme celou řadu iniciativ a programů, které reagují na některé požadavky, eh, které zazněly, ale málo mladých lidí o nich ví. Já nejsem tak překvapená, já vždycky, když se snažím hovořit eh, se skupinou mladých, talentovaných lidí. Vždycky se snažím hovořit o našich iniciativách, ale bylo by výborné, kdybychom mohli více šířit tuto zprávu eh, v různých sítích, které již existují, kde mladí lidé mají možnosti získávat informace o tom, kde je možné získat nějaký pobyt v zahraničí za účelem jako studijního pobytu anebo učňovského vzdělání. A když přijde na legislativu, Ráda bych se zmínila o jedné iniciativě, kterou jsme zahájili před několika měsíci. Jmenuje se Regulace pro inovace a některé návrhy, které eh, v rámci eh, tohoto tématu zazněly, se mi zdaly být jako takové daleko jdoucí a musíte zabezpečit, že všechno prostě zregulujete. O to přeci nejde. Ale jedna věc, kde jsme souhlasili s mými kolegy, včetně dvou komisařů, byla skutečnost, že někdy legislativa, která byla schválena, když eh, se dostává k technologickým velkým společnostem vlastně e, už není aktuální v období, kde je implementována. E, a mohli bychom možná eh, použít i na Twitteru toto Regulation for Innovation, eh, protože my víme, že mladí lidé jsou otevření a my bychom měli najít cestu, jakým způsobem to nějakým způsobem řídit, manažovat. Potřebujeme také digitální lídry v každé společnosti, ať už je to otázka obchodu nebo občanská společnosti, platformy mládeže, ale proto, abychom vdechli ducha inovace, všude potřebujeme takové aktivity. Děkuji vám za to, že jste dnes mezi nás přišli. Um, the next item on the agenda bude následovat zasedání koordinátorů, to je eh, jednání za zavřenými dveřmi, takže všechny požádám, aby co nejrychleji opustili sál. Děkuji vám. Thank you very much. Thank you